před prezentací. Také doufám, že e, jak si k tomu mm, přispěje, že se tedy e, to nějak posune. Jinak pan Fabry je, je tady, to jsem ráda. On jako zpravodaj k MIFIDu například celá řada e, těch témat musí být koordinovaná a, a konzistentní s rámcem MIFID. Takže je to Eh, významný. Eh, Jinak v pozměňovacím návrhu jedna eh, jsem odstranila kategorii IGF, Bavili jsme se o tom, ale nikdy vlastně nedošlo k rozhodnutí, co s tím v minulosti. Zpráva MIFID, tak, tam uváděla a já vlastně se bavila s regulátory na toto téma a e, konzistentně říkají, že jsou jaksi problémy s fragmentací trhu e, a to vedlo k zvýšení potenciálu zneužívání trhu, takže e, i kontrola je složitější a Například během nedávné návštěvy v Singapuru a Hongkongu bylo jasné, že asijské trhy nejsou tak fragmentované jako v Evropské unii a tudíž ten dohled nad zneužíváním případným není tak náročný tam jako tady. Čili je, beru to jenom z, z pohledu z, jaksi zneužívání a manipulací s trhem. Jde o to tedy, jestli má existovat další kategorie ke zprávě Ferber, ale já si myslím, že tady v této zprávě je naprosto jasné, že by mohlo vzniknout, vzniknout ještě více jaksi eh, potenciálu pro zneužívání. Je to kontroverzní, ale já mm, jako uvádím to tam jasně a v doporučeních eh, také uvádíme, to je zpráva z vlastní iniciativy a takže si myslíme, že není nutné vytvářet jaksi další lokality, další, další tedy subjekty a venue. Eh, další otázka definice eh, v, eh, těch interních informací. Tady to se týká preambule, kde ty mm, jednotlivé subjekty se, jak se zapojí do té definice. Ta definice z, mohla být převzatá z toho minulé, z minulé směrnice, takže já nevím, proč, směrni, proč komise tak neučinila. Pak tam máme specifické téma, to je širší definice relevantních interních informací. To, na to upozornili e, příslušné subjekty, které uváděly, že není právně jasné, jestli je informace relevantní nebo ne, například jestli určitá konverzace může být považovaná za relevantní nebo e, jestli e, relevantní informace a tak dále v té předchozí diskuzi jsem říkala, že já to tam mm, nevypouštím z textu komise, i když eh, chápu, že jaksi obecně spíš to směřuje k vypuštění. A eh, na základě diskuse s regulátory víme, že ta de- definice je velmi, velmi obtížně eh, de- jaksi definovatelná. Tady to znění je jaksi vázané na informace spojené se zneužitím. A to, jak si předkládám víceméně eh, k diskuzi, to je nový pozměňovací eh, návrh odstavci 6a eh, a jenom jsem tam do doplnila definování těch relevantních informací specifičtěji a s tím, že je třeba, aby to bylo eh, vnímáno jako pochybení od eh, té příslušné osoby, která by se měla chovat určitým způsobem v souvislosti s trhem. Čili já jsem to definovala eh, podrobněji s ohledem na možnost zneužití. Co se týče výjimek pro malé a střední podniky, vždycky jsem měla velké sympatie pro ulehčování administrativní zátěže pro malé a střední podniky, ale tady hovoříme o zneužití trhu, tady nehovoříme o vyplňování nějakých papírů. Eh, tady nám jde o obavy z pohledu zneužívání trhu. Takže eh, trochu eh, se mi zdálo, že tady se snažíme něco, hm, jako snažili jsme se nalézt něco, co by ulehčilo malým a středním podnikům, ale nemyslím si, že právě v tomto kontextu je to vhodné. Takže tu výjimku pro malé a střední podniky jsem vypustila, eh, protože si nemyslím, že by měli mít výjimku. A těší mě, že mohu říci, že Evropské združení malých a středních podniků uvedlo ve svém dokumentu, že eh, oni sami považují povinnost, eh, nebo jsou toho názoru, že ten, že ten seznam těch osob, které, na které se toto nařízení vztahuje, že je velice významný a tedy souhlasí s tím, takže nemyslím si, že by vyžadovali výjimku. A když se podíváme na stávající trend a vývoj v oblasti investic, které poskytují specializované služby pro jednotlivce, jsou to spíš eh, subjekty, subjekty, které mají pár klientů s velkým obratem, mají třeba do deseti zaměstnanců, ale eh, mají obrat desítky až stovky milionů. Takže například JP Morgan dnes se prezentují jako malá firma, jako boutique firm, a v porovnání s velkými firmami jako Goldman Sachs a podobně, ale e, ten obrat mají veliký, takže se nedomnívám, že by se na ně měla vztahovat nějaká výjimka vzhledem ke stávajícím trendům na trhu. A e, ani samé malé podniky o to nepožádali, takže to ne, není nutné. Co se týče manažerských transakcí, se navrhla, aby Eh, manažeři a jejich eh, rodinní příslušníci a podobně předkládali eh, jaksi přiznání týkající se příjmů nad 20 tisíc eur s uvedením zdroje. V tom není žádné zdůvodnění a podobně. V předchozí směrnici členské státy umožňovaly uvést tam práh 5 tisíc eur. Takže jestliže poskočíme na 20 tisíc eur, jako ne možnost, ale povinnost, v, v tom nařízení, tak to jsem vypustila, protože tam nebylo žádné zdůvodnění. A nevím, jestli kolegové předloží nějaké jiné návrhy, ale prostě nejsem přesvědčena o tom, že bychom tam měli mít tu povinnost od 20 tisíc. Největší diskuse s regulátory a dalšími kolegy se týkala přeshraničního eh, dohledu nad eh, daty a v té stávající situaci je velice těžké, ne-li vyloučené pro kompetentní orgány, eh, identifikovat manipulace mezi eh, jednotlivými subjekty, eh, kde někdy je zapojených i sedm členských států do určitých případů zneužití trhu, kdy dochází ke sdílení informací mezi nimi. A my na, já se domnívám, že tím, že trh je čím dál integrovanější, bude tady trh směřovat k, přes, k více přeshraničním zneužitím. Takže jako první krok je zajištění efektivní spolupráce a výměny dat, tak aby kompetentní orgány mohly plnit svoji roli v oblasti dohledu. A pro e, vyřešení těchto nedostatků já v textu navrhuji, aby kompetentní orgány na nejrelevantnějších trzích v oblasti likvidity a finančních nástrojů měli e, každodenní data z MTF a, z, e, a od regulátorů trhu a to je cíl pro to, aby kompetentní orgány měly potřebné informace pro případ přeshraničních manipulací. Ve zprávě pana Ferbra bude jaksi více jaksi výkaznictví o transakcích, ale to je zase další krok a e, Toto jsme tedy takto projednali s regulátory, jakožto e, řešení, jak nejlépe dosáhnout překonání tohoto problému. A je to možnost, jak umožnit tedy dohled nad trhem. Proto, aby tam zůstala ještě nějaká flexibilita, 32 jsem, eh, nebo ta, ve zprávě pana Ferbra eh, MIFID bylo uvedeno, že kompetentní orgány mohou delegovat eh, dohled na třetí strany, což vlastně doplňuje to, co je v MIFIDu. Čili my umožňujeme národním regulátorům, aby ty procedury si stanovily podle svých potřeb. Samozřejmě jsem si vědomá toho, a kolegové mě na to upozorňovali, že tady hovoříme o Eh, významných informacích, ale někde se musí eh, začít a já si myslím, že tedy ten text potřebuje eh, jaksi maximální funkčnost z hlediska toho dohledu. Čili my jsme úplně na počátku procesu a myslím, že musíme nějak začít s těmito informacemi taky. Pak tam byly návrhy paní Petikanen, to předložila už při první výměně názorů. Že, eh, to se to týká eh, regulovaných burz, komerčního eh, tajemství, čínské burzy. Já, co já jsem slyšela, tak to, já nevím, jestli toto lze opravdu zabezpečit a tyto Nevím, jestli výměny těchto informací eh, je jaksi možné na te, v této počáteční fázi. V článku 17 tam eh, je to poskytování nových, eh, toto to, no, to nové ustanovení o poskytování dat. Dále um, co se týče informací, které jsme získali, když delegace navštívila Singapur a Hongkong, je to otázka, eh, jak se eh, řešit mm, zjištěné případy zneužití. A já mohu s potěšením zjistit, jak eh, uvedl Mark Farber ve své zprávě MIFID dospěl k podobnému závěru jako já. Myslím, že je důležité mít významné ostrašující opatření pro to, aby nedocházelo ke zneužívání trhu a proto je tam ta myšlenka, kterou jsme uvedli a to je poplatek eh, pro který vlastně má bránit Eh, k takovému počínání, který jsem tady uvedla do své zprávy, protože tam jsou vysoké poplatky za zrušení eh, transakcí. A to, co já jsem udělala v první instanci, tak jsem využila model, který již existuje, protože Nasdaq zavedl tyto poplatky v Kodani, v Stockholmu a v Helsinkách v loňském roce, tedy eh, vstupní poplatky a je to 1 eurocent za transakci, za příkaz e, do 50 e, ukončených transakcí a takže já jsem tam také uvedla e, tu strukturu nějakých poplatků, ale jsem připravená o tom diskutovat. Obecně je to trend, který pozorujeme, zavádění poplatků. Italská burza, londýnská burza, a Deutsche Börse také přijali poplat, eh, kroky k přijetí podobným poplatkům. Čili ten přístup, ta změna není tak radikální vzhledem k tomu, že k tomu už fakticky dochází a na schůzce v Singapuru jsme se eh, bavili o, eh, o těchto případech, o, o případech kdy přehnaného velkého počtu transakcí a Eh, pozměňovací návrh 21 o tom hovoří. Eh, dále jsme se eh, bavili o tom, zda manažeři mohou provádět transakce na vlastní účet v určitém období. Pan Klint řekl v první výměně názorů, že bychom měli zakázat manažerům vést jakékoliv transakce na vlastní účet. Já si myslím, že to je možná přehnané, takže jsem eh, myslela třeba mít tam možnost mít nějaké eh, obchodní okénko pro manažery, takže oni by pak mohli, eh, mohlo, bylo by možno definovat určité období, kdy mohou. Nebylo by to zakázané zcela, ale bylo by uvedeno pouze, kdy smějí provádět transakce. A musíme také s komisí a s ESMA hovořit o opatřeních, týkající se aplikace těchto obchodovacích okének a, a já nejsem, jak říkám, pro zákaz, ale je potřeba, aby ta pravidla byla jasná, eh, hlavně co se týče začátku a konce eh, toho období eh, povoleného obchodování za určitých podmínek. Manažeři samozřejmě mají informace, mají interní E, informace, takže je potřeba, aby tady ta pravidla byla velmi jasná. A nyní, co se týče vysokofrekvenčního obchodování. To je opět věc, na kterou se poukazovalo v mezinárodních zprávách. Vysokofrekvenční obchodování v podstatě samo o sobě neznamená zneužívání trhu. Nicméně je problém, pokud se provádí ve velkém objemu. Než abych e, v tomto nařízení zacházela do detailů a říkala, co bychom měla, měli dělat. Myslím, že to je jasné. Požádala jsem spíše o to, abychom měli více šetření, abych se hodnotilo, hodnotilo dopad tohoto obchodování na zneužívání trhu. Je třeba, abychom měli uh, výbor národních odborníků, kteří v rámci ESMA, kteří by zhodnotili dopad tohoto vysokofrekvenčního obchodování na zneužívání trhu. E, výsledky by se potom e, odpovídajícím způsobem zanesly do legislativy. E, komise zakázala tři způsoby zneužívání trhu. Jsou to quote stuffing, layering a spoofing. To jsou tři konkrétní věci, které komise zakazuje. Nicméně já si myslím, že je zkrátka zásadní, abychom eh, věci neustále aktualizovali. Eh, dále jsem se snažila zohlednit diskuzi eh, v USA a odpovídající komise vytvořila, vytvořila poradní výbor, který zahrnuje podvýbor týkající se vysokofrekvenčního obchodování a tento podvýbor má čtyři pracovní skupiny. První se e, zabývá definicí vysokofrekvenčního obchodování, druhá skupina se zabývá tím, zda bychom e, zde měli mít více kategorií. A e, snaží se také rozlišovat mezi různými obchodními aktivitami. Třetí podskupina se soustředí na ekonomickou analýzu a dohled, tak aby se Eh, lépe analyzovalo vysokofrekvenční obchodování. A poslední podskupina se snaží identifikovat eh, možná narušení trhu v důsledku vysokofrekvenčního obchodování a snaží se také zmírnit dopad tohoto obchodování. Tyto podskupiny eh, nebo podvýbory se budou snažit vytvořit určitá doporučení v USA a my se tím potom můžeme případně inspirovat. Byla jsem velice potěšená, když jsem eh, viděla, že pan Ferber v rámci MIFIDu má velice tvrdý postoj, pokud je o vysokofrekvenční obchodování. Já si myslím, že moje zpráva dobře doplňuje práci, eh, kterou už jsme začali v rámci MIFIDu. Další věc, kterou jsem se zabývala, je ochrana whistleblowerů. Myslím si, že to je zcela jasné. Pokud se podíváte na 45 až 47 pozměvací návrhy, eh, tam je to jasné. Já jsem posílila ochranu whistleblowerů. Eh, je třeba, aby eh, nebyly dostupné informace o whistleblowerech během celého procesu, aby byly chráněni na pracovním místě a také, aby existovaly vnitřní mechanismy pro podávání informací. Myslím si, že to odpovídá návrhu v rámci návrhu MIFIDu. Je třeba, abychom eh, měli určitou kapacitu také pro budoucnost. Eh, eh, kolegové vědí, že elektronické obchodování je velice rychlé, tak je jasné, že potřebujeme mít odpovídající plány také pro budoucnost, abychom mohli legislativu neustále aktualizovat s ohledem na vývoj na trhu. Existují některé menší změny, které jsou, myslím, spíše technického charakteru je třeba, abychom pokryli všechny mimoburzovní operace, abychom pokryli všechny eh, finanční nástroje, nejenom akcie. Eh, také se snažíme posílit eh, ustanovení týkající se komoditních derivátů. Snažíme se také upravit Eh, spolupráci s určitými entitami, eh, které jsou eh, v dané době vyšetřovány ze strany policejních orgánů. Kolegové určitě budou chtít něco doplnit. Já se těším na další diskusy se stínovými zpravodaji v budoucnosti. Ještě paní předsedkyně, možná několik stručných připomínek ke směrnici. Já jsem vypracovala velice jednoduchý návrh protože se domnívám, že s některými otázkami by se měly zabývat spíše kolegové z Libe. Eh, nicméně eh, trvalo velice dlouho v tomto výboru, než eh, se jmenoval zpravodaj. A zdá se, že dochází spíše k boji o postup, než aby se někdo soustředil na obsah této směrnice. Nicméně, pokud se podíváme na Eh, novinové zprávy z, pohle, z poslední doby vidíme, že často dochází eh, k tomu, že vznikají články o zneužívání eh, trhu. Neznamená to, že dochází k více zneužívání trhu, ale že se tomu věnuje větší pozornost. Já jsem se snažila změnit vstup změnit vstup v platnost směrnice. Myslím si, že by k tomu mělo dojít po jednom roce, nikoli po dvou letech. Eh, dále eh, k přeskumu by mělo dojít po dvou letech, eh, nikoli později, protože myslím si, že je potřeba podívat se na to, dohlednout na to, aby členské státy zaváděly trestní sankce v této oblasti včas. Takže je potřeba, aby byl přeskum dříve. Nemůžeme čekat šest let eh, na to, abychom se podívali, zda skutečně trestní sankce za obchodování eh, zasvěcených osob a manipulaci s trhem fungují. Eh, já jsem se v každém případě snažila vypracovat nějaký postup této zprávě, než abychom čekali další měsíce na to, než se vyřeší otázka postupu. Předsedkyně, mnohokrát děkuji, Arlín. Myslím si, že je to velice dobrá zpráva, co jsi vypracovala. A děkuji také za pomoc a z tvé strany eh, v, ve válkách mezi výbory. A děkuji také Jean-Paul Gozesovi, který se eh, toho také účastnil a bránil zájmy našeho výboru. Nyní předáme slovo stínovým zpravodajům. Máme zde některé náhradníky. Nejdříve za EPP Žápol Kozes. Děkuji, paní předsedkyně. Já dnes výjimečně eh, budu tady Sirpa Pětikanen, eh, která vás žádá, abyste omluvili, protože jsem musela vrátit do Finska eh, a nechala mi tady poznámky, které se pokusím inteligentně přečíst, abych vás seznámil s jejím pohledem. Za prvé, Sirpa samozřejmě chce poděkovat paní McCarthyové za veškerou její práci, za poznací návrhy, které vypracovala a za vůbec eh, metodiku práce, která umožnila dobrou spolupráci se stěnovými zpravodaji. Eh, kolegyně, blahopřeje paní McCarthyové eh, k její vůli zlepšit přeshraniční dohled nad trhy. Ten přístup tedy, to, že tedy z hlediska likvidity, likvidity a výkonu dohledu je považován za relevantnější vnitrostátní orgán dohledu, Eh, dále to, že trhy musí eh, poskytovat informace o knihách objednávek, eh, tak aby dohled mohl fungovat. To všechno jsou vnímány jako kroky dobrým směrem. Nicméně, vzhledem k tomu, že trh je stále složitější, zásadní problém představuje nebo zásadně, aby tato diskuse pokračovala, abychom hledali ještě lepší řešení. Eh, kolegyně se obává, že orgány členských států nebudou mít nutně potřebné zdroje, aby zaručovaly rigorózní dohled. Sirpa Petikanen eh, by si přála, abychom se ještě více podrobně věnovali této otázce a vypracovali doplňující návrhy. Eh, pokud je o úplné zrušení kategorie mimoburzovních obchodů, to kolegyně schvaluje a s tím, že tady nová kategorie by vlastně vytvářela pouze další složitost systému a vytvářela další příležitosti pro zneužívání trhu. Nicméně by možná bylo vhodné eh, lépe definovat kategorii OTF eh, podle zhruba toho, co navrhoval Markus Ferber u MIFIDu. Tady pánu nešlo mimo obchody, ale organizované eh, obchody. Dále Sirpa stejně jako vy se domnívá, že Eh, seznamy zasvěcených osob eh, by bylo vhodné vypracovávat eh, nejenom kvůli zneužívání trhu, ale také kvůli pozbuzení důvěry v trhy. V tom v této souvislosti tedy má stejné stanovisko jako vy. Také vám chci poblahopřát k návrhu ustavit poradní výbor do června 2014, tak abychom mohli identifikovat potenciální zneužívání trhu a u, u vysokofrekvenčního obchodování. Také chci vás, že podporu eh, myšlence platformy pro vyjednávání, kde by existovala pravidla, která by bránila zadávání eh, pokynů, které by, byly, eh, které by zneužívaly situaci na trhu. Dále pokud o ten práh 20 tisíc eur, ani kolegyně se není jistá, zda by bylo v zájmu trhu zcela tedy rušit respektive ona si otázku, co bylo vhodné v zájmu trhu zcela rušit právou hodnotu a znamená bylo vhodné ji nastavit tedy níže, tak abychom přinesli pragmatické řešení. Dále ještě poslední, eh, poslední otázka. Eh, otázka aplikovaných informací u eh, derivátu u, u suroven. Tady je podle SRP třeba to ještě vyjasnit a věnovat se možným eh, problémům aktuální definice. Eh, potřebujeme totiž definici praktickou, prakticky proveditelnou a, a také zaručit eh, to, aby pravidla skutečně odpovídala situaci na trhu. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Nyní za ALDE Filip Beke. Děkuji paní předsedkyně. Já zde zastupuji pana Klince, který se omlouvá za to, že nemůže to prohlášení zde přednést sám. Učiním to já za něj. Kolega chce především poděkovat eh, zpravodajce za vynikající eh, dosavadní spolupráce. Pokud je o jednotlivá témata, jednotlivé body, kolega eh, Berát ještě některé prodiskutoval. Pokud je o rozsah působnosti, pan Klic nesouhlasí s pozměňovacími návrhy zpravodajky, které to vylučují OTF z rozsahu působnosti toto nařízení. Kolega se domnívá, že toto jde proti, návrhu, proti snaze komise pokryt všechny trhy a e, vyrovnat se tak s vývojem na trhu. Pokud je o e, informace zasvěcených osob, e, kolega souhlasí s 1 a 3, e, zejména v kontextu e, veřejného e, veřejné nabídky na převzetí, stejně jako předchozí směrnice, chtěl by pokračovat v tomto přístupu. Pokud je o seznam zasvěcených osob, pan klient se rozhodně podporuje eh, nastavení jednotných požadavků pro obsah a formát eh, těchto seznamů v celé Evropské unii, tak abychom usnadili administrativní zátěž podnikům všech velikostí. Pokud je eh, o obchody řídících pracovníků. Pan Klinc na jednu stranu uznává, že 20 tisíc eur je možná malá částka v některých členských státech, na druhé straně to může být velmi vysoká částka v jiných členských státech. Proto se domnívá, že této věci bychom se ještě měli věnovat na nadcházejících diskusích. Pan Klec také vítá zavedení toho období obchodování trading window, ale domnívá se, že ehm, charakteristiky tohoto období je třeba velmi pečlivě stanovit v budoucnu. Pokud je vysokofrekvenční obchodování, pan Klec se domnívá, že potřebujeme další studie, další výzkum, abychom stanovili, zda ehm, tyto postupy jsou skutečně využívány k manipulaci trhu proto navrhuje a vítá také eh, výzvu nebo návrh ustavit expertní skupinu pro tuto věc. Dále pokud jde o dohled nad knihami objednávek, pan Klenc rozhodně, rozhodně podporuje zavedení funkčního přeshraničního mechanismu dohledu, abychom detekovali manipulace trhu eh, na jednotlivých místech. A konečně souhlasí s tím, že eh, příslušné orgány Eh, na to, kterou pokud o likviditu, o příslušných finančních nástrojů eh, by skutečně měly být pověřeny tímto úkolem a také by měly mít přístup k příslušným informacím a mohly detekovat manipulace s trhem. A těší se na další spolupráci a zajímavé diskuse. Děkuji mnohokrát. Není za zelené Pascal. Myslím, že z e tu nikoho nemáme, takže jste na řadě není vy. Výborně, já nebudu provádět výčet všech bodů, se kterými souhlasím v této zprávě, protože tím bych vyčerpal svoji řečnickou dobu. Spokojím se tady s tím, že chci vyjádřit rozhodnou podporu naší skupiny zelených prakticky všem návrhům, které činí zpravodajka ve své zprávě ve smyslu zlepšení kontroly, prevence a také sankcí za zneužívání trhu. Zaměřím se na čtyři body, nad rámec toho, co je ve zprávě obsaženo. První věc se týká vysokofrekvenčního obchodování. Já zcela podporuji návrhy, které Arlene vypsala do své zprávy. A máme tady e, otázku o čísla, které je navrhováno. Těch 250, transakcí, 250 objednávek na transakci. E, s tím, že to tedy je číslo, které vychází z rozhodnutí, které bylo přijato pro jeden americký trh. Já jsem vedl eh, diskuse s různými aktéry na trhu a zdálo by se, že bychom mohli být ambicioznější než 250. 250 je číslo vzešlé vlastně z, autoregulace na americkém trhu. Takže abych byl hm, otevřen další diskusy o relevantnosti tohoto konkrétního čísla. Možná bychom to mohli stanovit ještě ambiciozněji, proto, s tím, že samozřejmě ten, ten princip jako takový má naši podporu. Druhá věc, eh, kontrola zneužívání trhu s využitím do platform a všeho, co se týká přeshraničního aspektu a do eh, míst obchodování. To je pro nás velmi důležité, protože eh, jsme v Evropě, trh je stále více roztřištěný, složitý, komplexní což umožňuje, usnadňuje potenciální manipulaci s trhem a stěžuje to úkol regulátorovi. Proto je velice důležité vydat se právě tím směrem, který nastěňuje zpravodajka, a totiž konsolidovat eh, knihy objednávek, tak aby regulátor měl globální představu eh, o pozicích eh, a objednávkách činěných na jednotlivých platformách můžeme ještě přemýšlet o tom, jak přesně to ošetřit, jak to dosáhnout tohoto cíle a myslím si, že naprosto prioritu musí mít eh, tato, tato věc podle naší politické skupiny, protože právě toto umožní identifikovat eh, zneužití trhu eh, daleko efektivněji. Třetí věc, sankce. Můžeme mít nejrůznější kontrolní ustanovení, mm, ale pokud máme vědět, že sankce není odpovídající, odpovídající potenciálnímu zisku ze zneužití trhu, manipulace trhu, eh, pak eh, se vždy vyplatí podvádět. Takže eh, si říkám, zda bychom nemohli zajít ještě dále, než to, co navrhuje Arlene, pokud o harmonizaci správních sankcí, a to harmonizaci, která by byla odrazující, byla by nastavena na takovéto úrovni. Víme, že v některých členských státech jsou peněžní sankce velmi slabé a myslím, že nikdo z nás si nepřeje otevírat výška či umožnit další trvání toho, že by se lidé vybírali mezi jednotlivými státy podle toho, kde jsou nejnižší administrativní sankce. Dále otázka trestního postihu, to je další dimenze nad rámec právních sankcí. Myslím si, že by měla být možná harmonizace, která výrazně přispěje k efektivnosti této směrnice a k zdokonalení jednotného trhu. Poslední věc, které se chci dotknout, to je e, otázka whistleblowerů. Stále souhlasím s tím, co navrhuje zpravodajka. Eh, která klade důraz na eh, interní pravidla podniků a skupin, která jsou nutná, ale možná bychom si mohli klát mm, eh, otázku také ohledně vhodnosti a nutnosti pravidel, které by umožnily, aby whistleblower se obrátil na nějaký externí okruh v případě nějaké blokády, v případě v případě toho, že by to ty uvnitř podniku nezafungovalo, protože víme, že když budou existovat pravidla, můžou existovat určité poměry sil, určité tlaky, takže možná by tam mohl být nastaven přímý okruh, přímý kanál na eh, nějaký vnější subjekt, buď ESMU nebo nějaký jiný subjekt. To znamená, existovala by tam tato veřejná vnější vrstva, eh, která by schromažďovala eh, anonymní informace. To si myslím, že by usnadnilo reálné provádění těchto pravidel, vytvářelo by to jakousi protiváhu k tomu vnitropodnikovému systému. Takže eh, tolik, eh, tolik od nás. Eh, patrně předložíme, možná předložíme ještě určité pozměňovací návrhy ohledně těchto bodů, ale jinak ve valné většině se zprávou souhlasíme. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji. Nevidím, že by se někdo další, nebo někdo z GOE hlásil takže dávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji. Já bych chtěl jenom upozornit na jednu, dvě věci. Já vím, že to myslíte dobře, ale po 35 letech eh, v londýnské City vím, jak často trh eh, přemůže regulátora, protože regulátor bohužel Eh, má určité nedostatky v tom, že si vždy myslí, eh, že nejlépe rozumí tomu, co dělá. Před pár lety si ty američané se snažili zavést jakousi zákon o modernizaci obchodování s komoditami, já nevím, jestli se s tím seznámila. Eh, bylo to přijato v roce 2000 Eh, a důsledek byl ten, že prakticky veškeré transakce se dostaly mimo eh, rozvahu, protože trh vždycky nakonec vítězí. Takže občas dochází k neočekávaným důsledkům, kdy se situace zhorší místo, aby se zlepšila. Takže eh, proto já tady vlastně jenom trochu upozorňuji na toto nebezpečí. Děkuji. A nyní Markus Ferber. Ja, vielen Dank. Ich kann mich ja... Ano, mnohokrát děkuji. Já se mohu připojit k těm, kteří blahopřáli zpravodajce, ale mám zde několik bodů. Za prvé, musíme eh, dávat pozor na to, abychom nesměšovali eh, matku a dceru. Eh, samozřejmě při zneužívání trhu musíme myslet na některé aspekty. Nicméně, pokud je o zprávu MIFID, kterou mám na starost, tam se snažíme regulovat všechno, co sem spadá a snažíme se akceptovat určité restrikce, pokud je o obchodování. Pokud něco schválíme v rámci MIFIDu, musíme to zohlednit také při zneužívání trhu. Ale nemůžeme říci, že eh, co, eh, co nebude eh, ve směrnici o zneužívání trhu, nemůže být tudíž ani v MIFIDu. Já si myslím, že zkrátka musí být jasno v tom, co je zde na prvním místě. Hlavní je tedy regulace v rámci MIFIDu. Pokud je o vysokofrekvenční obchodování, máme zde podobnou strategii, ale domnívám se, že eh, v, v úpravě týkající se eh, obchodování, eh, týkající se zneužívání trhu, bychom měli mít to číslo 250. Já si myslím, že něco takového úplně neřeší situaci. Já se věnuji také otázce vysokofrekvenčního obchodování a Eh, vím, že eh, je potřeba, abychom danou věc upravili eh, pouze jednou, abychom zde nedělali stejné věci dvakrát. Musíme se podívat na to, co patří do MIFIDu a co patří do té právní úpravy zneužívání trhu. Moje zpráva týkající se MIFIDu už je k dispozici. Já bych byl rád, aby tato zpráva zohledňovala co nejvíce aspektů. Návrh zprávy se nyní ubývá tím směrem, že se snaží eh, regulovat některé věci, které by podle mého názoru spadaly také spíše do MIFIDu. A já si myslím, že musíme mít strategický eh, přístup. A je potřeba, abychom zkrátka ve všech zprávách byli jednotní a ne abychom říkali v jedné zprávě jedno a v druhé zprávě něco jiného. Eh, také musíme být koherentní, pokud jde o časový harmonogram, protože jinak se střelíme do vlastní nohy. A nakonec bude rozhodovat rada, co bude platit nikoli my jako Evropský parlament. Mnohokrát děkuji. Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Arlín, ty už jsi vyslechla celou řadu komplimentů, já bych se k tomu chtěl připojit. A kolega Pracoval v londýnské City a říkal, že trhy jsou stejně chytřejší. A to je postoj, který se neustále opakuje. Říká se, vy si můžete schválit, co chcete, ale my si stejně prosadíme svou. Ale já si myslím, že na to nesmíme přistoupit. Já Eh, jsem eh, velice rád, že jsme dnes eh, slyšeli jasný postoj z tvé strany. Myslím si, že to je důležité. Musíme zasáhnout, musíme říci, vytváříme zde určité podmínky, které jsou podložené čísly a chceme vytvořit určité rámcové podmínky pro to, aby se v tomto rámci potom trhy pohybovaly. Eh, to platí také pro eh, vysokofrekvenční eh, obchodování. Tam je zneužívání trhu obrovské. Máme zde časový faktor rok 2015. Já si myslím, že to je správná myšlenka. A pokud jde o těch 250 objednávek, to zmínil Pascal, já si myslím, že zde můžeme být ambicioznější. Mm, možná bychom neměli jít tím stejným směrem jako američané. Možná bychom eh, měli jít o trochu dále. Pokud jde o pozměňovací návrh 26, tam jde o otázku ehm, emitentů a zde eh, jde o návrh osvobození malých podniků eh, od určitých závazků, eh, od určitých povinností. Ty něco takového rušíš, a, ale já si myslím, že bychom měli mít na paměti zájmy malých a středních podniků. Ehm, tam by měly být jiné požadavky než u obrovských podniků, pokud jde o eh, vedení seznamu zasvěcených osob. Eh, myslím si, že je ale důležité, abychom měli určitý seznam s popisem osob, které eh, případně se mohou účastnit na obchodování zasvěcených osob. Mě by zajímalo, jak je možné tento určitý rozpor, tento problém vyřešit. A mě by zajímalo, jaké sankce eh, konkrétně se navrhují, jak by měly fungovat. Ano, potřebujeme sankce, potřebuje, potřebujeme, aby členské státy hrály aktivnější roli než do posud ehm, a ne, aby se o odpovědnosti eh, zbavovali. Eh, myslím si, že zároveň ale musíme dosáhnout toho, aby přeshraniční dohled byl něčím, co členské státy chtějí. Já si myslím, že v celé řadě věcí můžeme souhlasit, nicméně určitě budou ještě pokračovat další vyjednávání. Myslím si, že Markus Ferber se určitě postará o to, abychom na konci neměli dvě různé zprávy, které půjdou proti sobě. A paní předsedkyně, až příště budeme mít webstreamované slyšení, bylo by dobré, abychom hovořili o tomto tématu, aby Eh, lidé mohli vidět, o čem zde hovoříme, protože eh, se domnívám, že je zásadní, aby to lidé věděli, o čem zde jednáme. Eh, my chceme, aby trhy věděly, že se snažíme vytvořit jasné rámcové podmínky. Mnohokrát děkuji jenom eh, stručná připomínka. Myslím, že náš výbor je vždy eh, přenášen na internetu, webstreamován až na výjimky ve Štrasburku. Eh, už někdo další se, myslím, nehlásí o slovo, takže několik připomínek z mé strany, jenom tak spontánně. Jak Arlín už zmínila, měli jsme velice plodnou návštěvu našeho výboru v Ázii. Měli jsme příležitost klást celou řadu otázek. Myslím, že musíme uznat, že jejich trhy nejsou asi tak složité a nemají tolik druhů aktiv, jako, jsou, eh, jak je tomu u trhu například v Londýně. Nicméně přesto jsme tam eh, slyšeli celou řadu zajímavých myšlenek a Arlene už některé tyto myšlenky zapracovala především ty, které jsme považovali za důležité. Pokud jde o ETF, eh, myslím si, eh, že to je věc, kterou budeme také řešit v rámci MIFIDu. Já mám určité obavy týkající se fungování této kategorie. Možná bude nutné to změnit. Já si nejsem jistá, jestli je úplně správné mít zákaz eh, používání vlastnického kapitálu. E, znamená to tedy, že se nemůže dostatečně používat e, kapitál, který e, vytváří trh. Já se domnívám, že je důležité, aby tato možnost eh, užívání kapitálu eh, na vytváření trhu eh, je něco, co by mělo fungovat. Spojené státy se nyní touto otázkou zabývají, jestli by zde mohlo být jednoduché řešení prostřednictvím nějaké procentní sazby. Nicméně velká část kapitálu by měla být tedy na tvoření trhu. Je to určitě něco, co více spadá do MIFIDu, nicméně pokud bychom eh, se s touto myšlenkou dostali dále, museli bychom také řešit otázku sankcí v případě porušení pravidel. Myslím, že v poslední době ve Financial Times psali, že některé aspekty zneužívání trhu, některé aspekty legislativy o zneužívání trhu nejsou dobré pro dlouhodobé investice. Myslím si, že v závěru tohoto článku se psalo, že by možná mohly existovat různé kategorie informací. E, já to ne, nenutně nutně doporučuji, ale myslím si, že je to určitě něco, na co bychom se mohli podívat. E, jestli tomu tak skutečně je protože e, celkově samozřejmě chceme podporovat dlouhodobé investice. Neříkám, že tento článek měl pravdu, ale určitě mě vedl k zamyšlení. Mě velice zajímá myšlenka eh, dohledu nad eh, objednacími výkazy, nad knihami objednávek. Eh, myslím si, že potřebujeme podávání informací v reálném čase, které bude standardizované. To je něco, čeho už jsme se dotkli v úvodním ustanovení Emira. Nicméně eh, myslím si, že je to věc, kterou se budeme muset eh, zabývat i v budoucnosti. Eh, je potřeba, aby zde existovaly určité kontroly toho, co se děje v reálném čase. Bylo by dobré, abychom v každém v každé legislativě se snažili položit pro něco takového určitý základní kámen. Pokud jde o poplatky za objednávky. Já si myslím, že to je velice dobrá myšlenka, byla už eh, vyzkoušena na nejrůznějších burzách a funguje. Mě by zajímalo, jestli by to mělo být eh, na objednávku nebo na, za, určitou, za každou zprávu. V některých případech u vysokofrekvenčního obchodování dochází k objednávkám a myslím si, že eh, ten postup není vždy úplně eh, špatný. Možná by stálo za to, eh, jaký by byl, podívat se na to, jaký by byl rozdíl, kdyby se poplatky zavedly ne za objednávku, ale spíše za zprávu v podstatě by se pak platilo za to, co používáte eh, z infrastruktury. Dlouhodobější investoři si často stěžují na to, že eh, vysokofrekvenční investoři eh, využívají velký podíl infrastruktury, ale zároveň potom tolik neplatí. Takže to je také něco, čím bychom se mohli zabývat v rámci MIFIDu. Eh, to jsou jenom eh, poznámky z mé straně, nicméně já neříkám, jestli bychom eh, to měli řešit v rámci zneužívání trhu nebo v rámci MIFIDu. Nyní, pokud jde o tu směrnici, jsme si vědomi toho, že výbor Libe má sehrát určitou úlohu, protože musí zajistit, aby trestní sankce vždy šly určitým stejným směrem. Bez ohledu na to, zda je to téma, eh, které se týká eh, finančnictví nebo eh, životního prostředí. To je něco, co budeme muset vyřešit i pro budoucnost, ale já si myslím, že je potřeba, aby se to vyřešilo nějak komplexně, nikoli aby se to řešilo po každé kdy se něco takového objeví. Je nutné, abychom měli nějaké základní principy, které budou všichni dodržovat. A já bych byla ráda, abychom ve výboru Ekon měli e, základní principy. Je důležité, abychom neměli žádnou maximální harmonizaci v tuto chvíli. jsou už některé členské státy, které mají přísnější trestní sankce než jiné. Některé členské státy trestní sankce nemají, takže eh, hlavním východiskem by měla být minimální harmonizace, tak jak to navrhuje komise. Myslím si, že by bylo špatné, pokud bychom udělali něco, co by eh, eh, vedlo tomu, že eh, administrativní sankce a trestní sankce jsou eh, v podstatě podobné. Pokud existuje administrativní sankce, je to jedna věc a trestní sankce by měla být samozřejmě oddělená. Do určité míry to řešíme ve směrnici o kapitálových požadavcích. Eh, myslím, že se nám to v parlamentu podařilo vyřešit Zabývala se tím i rada. Administrativní sankce eh, nenahrazuje režim trestních sankcí v členském státě. A myslím si, že to je něco, co by se mělo promítnout také do práce Arlín. Vím, že Arlín na to určitě bude pamatovat v rámci eh, směrnice o kapitálových požadavcích. Eh, mnohokrát děkuji Arlín za velice zajímavou zprávu. Jestli zpravodajka chce, můžeme si vyslechnout komisi. Myslím, že komise zde je. Chcete si vzít slovo? Uh, Děkuji. Chtěla bych poděkovat Arlene McCarthy za návrh zprávy, kterou tady prezentovala. Ono je to opravdu v linii návrhu komise, co se týče posílení a zlepšení režimu dohledu nad zneužíváním trhu. Samozřejmě jsou tady určité rozdíly v tom, jak my bychom byli samozřejmě radši, kdyby obsah toho návrhu komise zůstal v tom stavu, v jakém je, protože nám připadá přiměření, e, zvlášť třeba co se týče malých a středních podniků. To už e, tam e, podle našeho názoru je velmi vyvážený návrh a Radě bychom zdůraznili, jak už uvedla zpravodajka i pan Ferber, je potřeba zajistit konzistentnost a ko- koherenci mezi dvěma směrnicemi. Někteří e, mají pocit, že to, co je v tom návrhu směrnice lépe, e, je zpracováno v rámci MIFID, ale všechno to míří stejným směrem, snad s výjimkou Eh, vyřazení kategorie ETF, eh, ale pokud bychom se rozhodli, že kategorie OTF bude vypuštěna, je třeba, aby bylo jasné, že jakýkoliv typ eh, obchodování na jakékoliv platformě, ať už je to na regulovaném trhu nebo jinde, mělo by to tedy být vlastně podléhat do, do toho, pod ten režim dohledu nad zneužíváním trhu. Eh, jinak, eh, co se týče vysokofrekvenčního obchodování, to tam eh, je v rámci MIFIBDu například, to je důležité, aby toto jaksi pokračovalo, taky bych chtěla zmínit sankce. Je samozřejmě důležité zase, aby to bylo konzistentní v porovnání s tím, co bylo projednáno v souvislosti s jinými návrhy, jako třeba CRD, a Je to důležité z pohledu aplikace celého režimu MIFID a, a, a krimina, ty trestní sankce mm, a v přiměřené období pro transpozici pro členské státy, tak aby měli možnost zajistit tedy vytvoření odpovídající legislativy. Čili já bych na závěr řekla, že parlament je jaksi na správné cestě k tomuto tématu a těším se na další konstruktivní diskusy, tak aby spolu zákonodárce mohli dosáhnout eh, politické dohody do konce roku, tak jak bylo uvedeno na, eh, v závěrech minulého Evropského samitu. Děkuji. Eh, děkuji a nyní vracím slovo Arlín. Pokusím se hovořit stručně, protože jak jsem říkala na začátku, u řady konkrétních věcí ne, nemám vyhraněný názor a e, budeme o tom dál jednat se stínovými zpravodaji a uvažovat o tom, jak ty návrhy vylepšit. Myslím si, že je důležité, abych reagovala na to, zda jsme v konkurenci s MIFID nebo, nebo eh, ne. To, o to tady nejde. Eh, já bych chtěla požádat pana Ferbra, aby jak si respektoval skutečnost, že jestliže pracujeme na návrhu e, nařízení, i tady eh, my se zabýváme zneužitím eh, na určitých konkrétních platformách a podobně. Já, a já prostě, jestliže je to předmětem toho nařízení, já to musím dát do své zprávy. MIFID to třeba řeší jinak, ale prostě Eh, já se tím musím zabývat, jestliže je to předmětem směrnice o zneužívání trhu. Eh, takže musíme to nějakým způsobem vyřešit a vzhledem k harmonogramu, který jsme si domluvili, já jsem neměla čas prostudovat, co je v, v MIFIDu, protože je eh, třeba taky současně eh, mít ten čas na překlady a tak dále. Takže myslím si, že je důležité vyslechnout regulátory, co se týče vytváření nových platform, co se týče fragmentace, která zhoršuje eh, možnost dohledu a, a stíhání a podobně. Proto já to tady uvádím, protože mě to říkali regulátoři. Je tu celá řada témat, na kterých budeme ještě muset pracovat, které jsou v počáteční fázi a budu moc ráda, když kolegové předloží nějaké nápady, abych odpověděla komisi ohledně těch, té výjimky pro malé a střední podniky. Skutečností je, ráda bych, aby komise to vzala na vědomí, že malé a střední podniky o to nepožádali oni počítají s tím, že jsou součástí, že jsou připraveni se podřídit tomuto nařízení, takže není není důvod jim tu výjimku dávat. Jako já, já, navíc já osobně si myslím, že takováto administrativní výjimka nemá smysl, jestliže oni sami říkají, že to nepotřebují. Takže v čem potom spočívá ta administrativní zátěž? A jsem si vědomá toho, že v rámci ESMA se uvažuje o určitých věcech, ale není to řešené a jestliže jsme o tom my v minulosti diskutovali, tak byla řeč o tom, že něco by se s tím mělo dělat s tím, že třeba eh, je třeba zamyslet se nad tím, co s tím dělat. A my jsme, my, myslím, my máme za úkol, jakožto volený orgán, stanovit ty referenční podmínky a e, e, takže nerada bych říkala, že prostě práce je hotová a my jenom uvidíme, co, co z toho. E, e i v jiných hm, jaksi, zemích světa se tím zabývají a e, teď mám na mysli konkrétně zneužívání trhu a ne, ne další oblasti, které pokrývá MIFID. Pascal hovořil o administrativních sankcích, na to se musíme podívat ještě detailněji. A ono je to důležité, a vy jste to, paní předsedkyně, říkala, nesmíme podceňovat eh, jaksi efekt administrativních eh, sankcí. Ony jsou zásadní s, jako nástroje pro uh, sankcionování zneužívání trhů, takže mě taky já ráda uh, přijmu další návrhy. Děkuji panu Gozesovi uh, za uh, to, že tlumočil názor paní Petikanin. Uh, ještě budeme na tom dále pracovat. Děkuji i panu Manovi za jeho komentáře. Je to první návrh zprávy, to si musíme uvědomit. A bude potřeba na tom ještě pracovat. A ti, kteří mají aktuální informace, teď mám na mysli pana Bluma, eh, on eh, 35 let v londýnské City to je nezávislý pohled na regulaci. 12 let to je dlouhá doba, eh, jaksi mimo eh, trhy, protože vývoj na trhu je rychlý, situace na trzích se mění a jak, jestliže regulátoři pracují v každodenním styku a vyšetřují v každodenním styku, jak se na trhu, tak špa, eh, samozřejmě špatné podniky se vždy budou snažit obcházet pravidla, ale to neznamená, že ta pravidla se nebudeme snažit zavádět. Takže já jsem velice jako já velice ochotně přijmu vaše pozitivní návrhy, ale obávám se, že vy stejně nemáte rád Evropu, takže eh, dobře, eh, Eh, víme, že prostě jestliže existuje že eh, jak si existují přeshraniční aktivity, pak musí být i přeshraniční pravidla a jestliže předložíte něco pozitivního a konstruktivního, tak já to velice ráda zapracuju. Děkuji. Děkuji, Děkuji mnohokrát. Termín pro poznací návrhy je 8. května. Poté je projednáme Markusy, promiň, já jsem vás, eh, Promiň, já jsem vás Já mám jenom jednu otázku k časovému harmonogramu, a protože mi jde o to, aby to všechno bylo koherentní. Na konci měsíce budeme hovořit o eh, mé zprávě, to bude v týdnu po Štrasburku. Potom, pokud jde o hlasování, bylo by dobré, abychom to nějak sladili z hlediska časového harmonogramu, protože by to jinak bylo nebezpečné. Pokud bychom nejdříve hlasovali o eh, manipulaci s trhem a potom o MIFIDu, nebylo by to dobré. Já bych chtěl požádat o to, abychom to synchronizovali. Já s tím naprosto souhlasím. Souhlasím s tím, abychom hlasovali současně o obou zprávách. We will do that. Well, it's... Dobrá, eh, budeme tedy postupovat takto. Teoreticky tady vlastně stojí, že hlasovat se bude 9. července, což znamená synchronizaci obou věcí, ale pokud by došlo ke změně u jedné z věcí, eh, eh, budeme to muset promítnout do té druhé, protože je jasné, že je třeba hlasovat, nebo aspoň se pokusit odhlasovat stejné aspekty stejně v obou věcích v každém případě se o to alespoň pokusit. Takže to znamená, že teoreticky eh, by to pravděpodobně do plena mělo zamířit v září. Takže v tuto chvíli je to synchronizováno s MEFIDem. Děkuji tady. Rozlížím se eh, po sále, abych zjistila, zda tu máme všechny potřebné členy výboru pro další bod. Číslo 5. Atraktivita investování v Evropě. Vidím, že zde máme zpravodajku Wolf Klins ani pan Sajet tu zatím nejsou. Nevím, zda Sven přijde za zelené. Vy také nevíte. Dobrá, no. Takže asi nám zbyde trochu času navíc, než se dostaneme ke kapitálovým požadavkům, eh, což můžeme začít eh, rozpracovat až v 11.30. Ale přistupme tedy není rovnou k bodu 5, investování v Evropě. Jste-li připraveni? Rody? Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, tato zpráva o přitažlivosti investování v Evropě se týká tématu, kterou jsme se kterému jsme se věnovali již mnohokrát, protože konec konců investice jsou v jádru politik mnoha členských států, bývají eh, předmětem zájmu parlamentu i komise a členských, členské státy se samozřejmě snaží podpořit investice. Já vám děkuji, že jste mne pověřili vypracováním této zprávy. Dnes se v Evropě odstáme ve zvláštní situaci ať už jde ať už je to kvůli celkové mezinárodní situaci nebo kvůli situaci konkrétně v Evropě. Nejprve jsem se pokusila popsat mezinárodní situaci. Pomalu začínáme vnímat známky oživení, které je však křehké, citlivé, to, což znamená, že Evropská unie na jednu stranu musí být přítomná na mezinárodní scéně a e, přispívat k trvalé udržitelnému rozvoji posilovat mezinárodní obchod eh, při otevřených hranicích. A na naší straně je třeba čelit vnitřním problémům Evropské unie, tak abychom mohli co nejlépe nastavit podmínky příznivé pro tedy mezinárodní investice. Doufíme, že tato situace brzy, brzy nastane. Evropa disponuje určitými výhodami zónou, eurozónou, tedy stabilitou, což je cíl sám o sobě, ale zároveň je to obrovská výhoda, obrovské aktivum pro, pro evropské podniky i pro podniky zahraniční, které zde působí. Jak tedy si udržet svoji pozici eh, primárního trhu, primárně zajímavého trhu pro, pro investory, nesmíme se nechat předběhnout nově se rozvějícími ekonomikami. Takže jaké jsou naše vnitřní problémy? Eh, nestabilita eh, v eurozóně, u eura u, a poté u investic, to je politování hodné. Jak se tedy pokusit stabilizovat finanční systém a jak eh, optimálně využívat jednotný vnitřní trh? Samozřejmě dnes máme určité problémy, to je evidentní. Pokud chceme podpořit investice, pak je třeba se pokusit řešit také to, jak budou tyto investice distribuovány v rámci EU mezi jednotlivými regiony. A proto si myslím, že je důležité konzultovat také věc s výborem pro regionální rozvoj, který nám může osvětlit některé aspekty tématu. Domnívám se tedy, že třeba se snažit lépe pracovat s našimi výhodami, tak abychom mohli maximální měrou využívat jednotný vnitřní trh, který je příležitostí pro přilákání nových investic pro tvorbu pracovních míst. Je třeba posílit přizraniční působení, je třeba posílit roli evropských podniků, ale zároveň eh, podpořit přítomnost zahraničních podniků, na, eh, podniků u nás. Je třeba vytvářet stále nové atraktivní trhy, atraktivní příležitosti pro podniky, atraktivní nová povolání. Je třeba tedy využívat našich silných stránek, například eh, v oblasti lidských zdrojů. Evropa v této oblasti disponuje velkou kvalitou je třeba zaručit trvalou konkurenceschopnost, to je důležité, například průběžné vzdělávání pracovníků a tak dále. Oblast školství a vzdělávání je také terčem investic, ať jde o investice nových podniků, Může jít o spolupráci mezi Evropou a mimoevropskými územími. Vezměme například Velkou Británii, Tam může posloužit jako příklad. Velká eh, Británie využila eh, školského vzdělacího systému pro podporu podniků. Myslím, že je třeba také v oblasti mezinárodní propagace Evropy využívat školství a vzdělávání co možná nejlépe. Kromě toho Evropa disponuje dalšími charakteristikami kulturními v oblasti životního stylu a tak dále, které činí Evropu velmi přitažlivou oblastí. Kromě toho je zde oblast inovací. Evropský duch je inovativní. Evropská komise to také často opakuje. ať jde o výzkum nebo využívání výsledků výzkumu, jejich uvádění do praxe. To je také třeba využívat dále. Je třeba potrnout roli strukturálních fondů. Musíme zopakovat, že v těchto těžkých časech jsou strukturální fondy no, jedním z prvních, jedním z hlavních zdrojů financování pro jednotlivé projekty. Je třeba, aby Evropa spolupracovala v rámci zón volného obchodu s ostatními částmi světa, tak, aby naše podniky mohly aktivně působit na různých trzích. Otázka reciprocity, pokud je o přístup na trhy, přístup k veřejným zakázkám. Toho se dnes snaží dosáhnout komise. Je to věc, která by měla umožnit evropským podnikům lépe pronikat na světové trhy. Zároveň by mohlo jít o příležitost pro malé a středně velké podniky, kterým by se usnadnila uh, účast na veřejných zakázkách, na výběrových řízeních. Myslím, že tyto různé aspekty se již objevily ve vícero návrzích a usneseních vzešlých z našeho výboru. A nyní se snažíme tyto různé prvky, aspekty e, soustředit do jediného e, programu. Je třeba, aby členské státy a Eurostat spolupracovaly tak, aby, tak abychom disponovali indikátory, které nám umožňují měřit e, prostředí příznivé pro investice, konkrétně vyhodnocovat zjistit, eh, jaké jsou reálné potřeby podniků v oblasti dalšího rozvoje. Dále, pokud jde o strategii Evropa 2020, a zejména ty vlajkové eh, projekty, stěžení eh, programy, je třeba podněcovat podniky k dobré účasti a e, byli bychom rádi, kdyby komise vystoupila se sdělením, které by nám umožnilo orientovat se v tom, jakým způsobem Evropa využívá svých výhod. Dále je zde e, samozřejmě také otázka těch slabších stránek, slaben Evropy, protože moje zpráva pojímá obojí, jak naše silné stránky, tak naše slabiny je třeba eh, vypracovat strategické a legislativní návrhy tam, kde je to potřebné, abychom vytvořili příznivé podmínky pro investice. Je třeba patrně ustavit eh, jakousi observatoř pro oblast investic v Evropě, Neměli bychom eh, totiž se pohybovat pouze na obecné úrovni. Je třeba sledovat také distribuci investic mezi jednotlivé členské státy a hledat cesty pro lepší spolupráce mezi členskými zeměmi. Tak, abychom eh, využívali svých výhod doplňkově, komplementárně. Každý region by těžil z toho, co je jeho nejsilnější stránkou. pak by, eh, myslím, investiční vyhlídky v Evropě byly mnohem slibnější. Takže takto zhruba jsem pojala svoji zprávu. Ještě jednou bych zopakovala, že je nutné postupovat strategicky, konsistentně, disponovat nástroji a tím se to tam observatoře nebo alespoň nějakými prostředky v oblasti sledování situace. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaši velmi zajímavou zprávu. A nyní poprosím zástupce SAD, paní Kleverovu. Děkuji, paní předsedkyně. V posledních eh, pár letech eh, Evropský parlament a také naše frakce velice hlasitě eh, hovoříme o potřebě nové strategie pro růst investice a pracovní místa. Proto vítám tuto iniciativu, tuto zprávu z vlastního podnětu v našem výboru a podporuji myšlenku zpravodajky vyzvat komise, aby vypracovala nové sdělení a koherentní strategie pokud investiční politiku v Evropě do budoucna. Eh, ta zpráva eh, by měla řešit dvě stránky investiční strategie, investiční politiky podle nás. Eh, jednak toky přímých zahraničních investic a jednak otázka zmrazení eh, místních eh, investic. To je také velice důležitý aspekt. Myslím, že je důležité nezaměřovat se pouze na eh, širší postavení Evropy v globálním investičním prostředí, ale zaměřit se výrazně také na kontinuální podporu již existujících evropských politik hlavních politik, eh, jako je politika soudržnosti a budoucí eh, průmyslová politika Evropské unie. Politika soudržnosti stále slouží jako hlavní zdroj financování investic do reálné ekonomiky. Parlament v současné době eh, utváří a pozměňuje pravidla v nařízení pro výdaje v příštích sedmi letech Samozřejmě výdaje z politiky soudržnosti mohou být nezměně důležité pro řešení krize přímo na místě, přímo v terénu, v regionech, ve městech, v našich členských zemích a pro podporu investic ve všech členských státech. Ráda bych také zdůraznila, že strukturální fondy mohou být využívány jako katalyzátor pro přelákání dalších prostředků eh, a vlastně zakládají eh, pakový efekt v evropském rozpočtu eh, pro implementaci rozsáhlejších investic já jsem také přesvědčena o vhodnosti eh, inovativních finančních instrumentů nejenom eh, v politice soudržnosti, ale ve všech sektorech. Domnívám se, že finanční nástroje mohou dosáhnout multiplikačního efektu eh, pro evropský rozpočet, mohou usnadnit soukromo veřejná partnerství a otevřít nové alternativní zdroje financování a poskytnout důležité finanční toky pro strategické a trvalé udržitelné investice v době fiskálních omezení. Moje skupina je také přesvědčená, že Evropa potřebuje silnou průmyslovou základnu, tak aby dokázala do budoucna přetávat investice. Potřebujeme eh, efektivní ambiciozní, ambiciozní průmyslovou politiku eh, pro výrobní kapacity všude v EU. Musíme podporovat eh, konkurenceschopnost a trvalou udržitelnost evropského průmyslu tím, že stanovíme hlavně směry například pro určené pro efektivní nakládání se zdroji, mm, s energetickými zdroji podobně. Tato zpráva je, myslím, ve svém rozsahu velmi ambiciozní, velmi komplexní a byla bych ráda, kdyby, se, kdyby zmínila také eh, investice do mládeže v Evropě. Mládež eh, představuje obrovský zdroj pro Evropu, máme mládež vysoce kvalifikovanou, eh, která nám ovšem rychle stárne, protože chybí pracovní místa pro mladé, nezaměstnanost mladých je vysoká. Jsem si jistá, že zpravodajka pocházející z Řecka bude v této věci na mé straně. Proto mé poznací návrhy se budou týkat také zaměstnanosti mladých. Rád bych také upozornil na sílu reálné eh, ekonomiky a konkurenceschopnosti, které se váží na naši schopnost eh, eh, zvýšit energetickou účinnost a vést v oblasti nových energetických zdrojů. Evropa je světovým lídrem a pokud ekologické aspekty, to také může přinést přenést tvorbu nových pracovních míst, vývozy eh, zelených ekologických technologií a snížit dovozy fosilních paliv. Myslím, že i tyto aspekty by se měly eh, objevit v této zprávě z vlastního podnětu. Domnívám se, že Každá evropská strategie je podložena určitými zásadami, principy, to platí i pro investiční strategii, eh, kterou potřebujeme, tak bychom začali generovat skutečnou přidanou evropskou hodnotu. Naším návrhem za SAD by bylo využít takzvaného principu 3C, tedy climate friendly, příznivý ke klimatu, cross-border efficient, tedy eh, přeshraničně efektivní a cohesion boosting, podporující kohezi. Eh, měli bychom investovat do projektů s evropskou přenou hodnotou, eh, tak aby Eh, dopad těchto investic byl co nejrozsáhlejší. Dále třeba pokračovat v trvale užitelných investicích, které respektují eh, environmentálně sociální normy, podporují dobré pracovní podmínky a eh, umožňují nám obstát v oblasti těch nejkvalitnějších investic. Evropa by neměla konkurovat levnou pracovní silou, ale kvalitou a udržitelnou hospodářského systému. Mé a naše návrhy pozměňovací tady sebe ubírat tímto směrem. Děkuji. Hlásí se někdo další o slovo? Prosím, Edvarde. Já tady mám poznámku od Wolfa Klinta, že mm, jeden kolega chce vystoupit, ale není tady, takže prosím, máte slovo. Yeah. Definitely I... Uh, Já vítám tuto zprávu od eh, kolegyně Kraca Sagrapolu. V této době, eh, kdy si je ekonomická situace velmi drsná, je důležité uvažovat o tom, co činit v budoucnosti. Konec konců, když se podíváme do historie, tak vidíme, že mezinárodní měnový systém a eh, EMF eh, byl naplánovaný během druhé světové války, protože se předvídalo, že ta válka jednou skončí a bude nějaká budoucnost a, a, eh, a že bude potřeba tedy hledat řešení problémů po druhé světové válce. To znamená, Eh, i když je teď ta, řekl bych, ekonomická zima, eh, kdy i Německo je pod sněhem, eh, tak musíme pamatovat na budoucnost a to je dobře, že tedy tak činíme. Především to, co děláme nařízení, která přijímáme a podobně, musíme chápat, že i když všechno děláme v dobré víře, abychom zajistili, že se problémy z minulosti nebudou opakovat, musíme eh, dávat pozor, abychom to nepřehnali a neškodili budoucímu růstu, čili i směrnice o kapitálové přiměřenosti a jakákoliv nařízení musí být opatrné, protože prostě nechceme škodit likviditě, nechceme škodit eh, nebo eh, bankám a, a, a nějak přehnaně omezovat a tak dále. Existuje mnoho nařízení, u kterých, pokud to přeženeme, tak můžeme poškodit budoucí růst. Čili v tuto chvíli jsme v situaci, kdy jedna strana se zabývá fiskální konsolidací a něčím jiným a druhá strana hovoří pořád jenom o růstu. Ale kde vzít růst, eh, ne z investic? Čili je důležité nejenom mluvit o růstu, ale také o tom, co k růstu bude přispívat, což jsou investice. A je třeba připravovat infrastrukturu a kapacity které přilákají investice do Evropské unie, jak tady je uvedeno, to je velmi důležitý region, velmi silný, s velkým potenciálem a my musíme zajistit, že budeme dál pracovat na tom, ať už na, na vnitřním trhu nebo na všech oblastech, včetně ratingových agentur a problematiky zaměstnanosti a podobně. Na tom všem vlastně budovat tak abychom zajistili, že Evropa zvýší svoji přitažlivost pro investice a zajistí si tak ten budoucí růst. Děkuji. Děkuji. Pan Tomas ještě nedorazil takže já promluvím stručně za ALDE, za Wolfa Klinta, který eh, tedy vítá návrh paní Kraca ohledně atraktivity investic v Evropě. Mm, mm, tento, eh, tato zpráva podle něj zdůrazňuje řadu hodnotných aspektů pro zajištění eh, růstu v Evropě, což je podmínkou pro to, aby zůstala Evropa atraktivní i do budoucna. E, předkládá několik dalších doplňujících e, myšlenek ze, ze strany Libe, které považuje již za dobře vyváženě formulované s tím, že by tam bylo možné něco dodat a chce s vámi konstruktivně na tom spolupracovat i spolu se stínovými zpravodaji. Jenom pár poznámek, tedy za mě samotnou. Já velice vítám ten pojem, který vy tam uvádíte, a sice, že to je klíčový horizontální element týkající se eh, tedy hlavních aspektů strategie 2020. My musíme považovat přitažlivost pro investice jako klíčovou ve veškeré naší legislativě. To znamená nejenom legislativě zaměřené na finanční trhy. My si musíme prostě být vědomi dopadů všech, e, veškeré legislativy na růst a e, vyvarovat se nežádoucích dopadů a e, v případě, že by něco takového hrozilo, tak e, vyvažovat takové nebezpečí dalšími opatřeními. Jak říkal Michel Barnier, Eh, že eh, legislativní návrhy v souvislosti eh, s, tedy se strategií 2020 už tedy je téměř veškerá připravená, ale je potřeba dohlídno, dohlédnout na dopady, které to bude mít na růst a to je součást toho ehm, jak otevírání Eh, to, to vy, eh, vy, ujišťování, že chceme, aby Evropa byla otevřená podnikání. Prosím, Diego. cumprimentar a colega Graça pelo trabalho que... Já bych chtěl ještě něco doplnit. Eh, chtěl bych pogratulovat paní Krace k vynikající práci, kterou odvedla. Myslím si, že eh, toto téma je skutečně zásadní. V této oblasti musíme postupovat velice obezřetně. Přilákání investic do Evropy eh, samozřejmě má velký vliv na růst Růst eh, jde samozřejmě svým způsobem proti eh, úsporné politice, která se eh, v současné době provádí v EU. Myslím si, že členské státy a Evropská unie by nyní měly vytvořit strategii pro růst a pro zvýšení atraktivity Evropy pro investice. Z tohoto důvodu považuji tuto zprávu za krok správným směrem. E, jenom několik připomínek. E, důležitost e, daňových systémů v jednotlivých členských státech pro přilákání investic. To je zásadní věc, ale bez ohledu na daňové sazby existují eh, ještě jiná opatření eh, v oblasti daní, eh, která mohou přilákat investory. A Evropská komise by mohla přijmout celou řadu politik v tomto smyslu, aby přilákala zahraniční investice do EU. Zahraniční investice závisí také na stavu členského státu v oblasti spravedlnosti, v oblasti vzdělávání, v oblasti rušení nebo omezování byrokracie. Takovéto snahy v některých členských státech probíhají. A já si myslím, že to je třeba také zohlednit v této zprávě. Pokud jde o strategii EU 2020, ta by neměla zůstat jenom na úrovni slov, ale měla by být také realizována. Předpokládá to skutečné nasazení ze strany členských států. Myslím si, že to jsou faktory, které by se měly ve zprávě odrazit. Um, Sven, I see you've arrived. Do you wish to speak on the... Svene, vidím, že dorazil se te k tomuto. Ne, dobrá. Takže někdo další? Není-li tomu tak, tak vrátím slovo zpravodajce. Děkuji. Chtěla bych vám osobně poděkovat, paní předsedkyně, i všem kolegům za jejich vystoupení a za velice pozitivní ovzduší, eh, které panuje kolem této zprávy. Všichni uznávají, jak je důležité v této ekonomické eh, těžké době eh, toto téma. Zdůraznili jsme naši roli na mezinárodní scéně. Vy jste hovořila o G20, o roli Evropy v rámci mezinárodní regulace, o tom, jaké jsou důsledky na náš ekonomický život, tedy důsledky této legislativy na naše aktivity, odpovědnost Evropské komise v rámci dané strategie a odpovědnost členských států. Často totiž eh, podniky eh, fungují v prostředí, které je lokální a národní. A v tomto smyslu také, nebo tímto směrem míří moje návrhy. Také je třeba zdůraznit nové inovované nástroje. Já ve své zprávě hovořím o projektových bondech, které by měly být součástí našich aktivit. A Potom můžeme samozřejmě přijímat i iniciativy vzniklé jinde. Nemůžeme se omezovat jenom na náš samotný rámec do písmene a nebrat v úvahu eh, duch eh, těch myšlenek. Je třeba Eh, dovážet, jako je třeba přijímat i myšlenky z vnějšku a studovat je na úrovni Evropské unie, zvlášť pokud se týče myšlenek zaměřených na inovace, roli mládeže a podobně. A to, co je uvedeno ve zprávě, myslím, je správné v tom, že investice jsou horizontální téma, které si zaslouží specifický přístup a specificky na mysli průmyslovou politiku Evropské unie, protože musíme uznat, že průmyslová politika v Evropské unii zaznamenala ústup v posledních letech a to je potřeba zvrátit, protože to představuje přidanou hodnotu pro mnoho evropských regionů. Já bych eh, mohla celou řadu těch poznámek uvést ve své zprávě, protože se všichni shodujeme na tom, jak je tato zpráva důležitá. Já vám děkuji za všechny vaše návrhy. Děkuji vám. Ano, je to velmi důležitá zpráva. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 26. dubna v poledne a 30. května je projednáme, hlasovat ve výboru budeme 31. května a na plenárce eh, v červenci, na eh, v červencové eh, plenárce. Takže všem moc děkuji za účast. Já vím, že zpravodaj pro Eh, kapitálové požadavky není přítomen do 11.30, což byl orientační čas pro zahájení eh, dalšího bodu, takže my teď máme 45-minutovou pauzu. Pro ty, kteří se eh, hodlají účastnit tedy toho tématu CRD 4, aby tady tedy byli trošku před půl dvanáctou. Děkuji.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 considerado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

准备下班后晒个脸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 zbraně, co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 Right, welcome, welcome back everybody. Takže vítejte zpět, dámy a pánové. Myslím, že bychom se měli pomalu pustit opět do práce. Doufám, že se všichni brzy usadí, či případně naopak urychleně opustí sál. Pokud potřebují, nyní nás čeká diskuse o CED 4, kde o druhou výměnu názorů o pozměňovacích návrzích zpravodaj a stínoví zpravodajové povedou diskusi o aktuálním e, stavu u kompromisních pozměňovacích návrhů. Myslím, že o tom bude dnešní diskuse především. A tímto tady dávám slovo Otmarovi, aby nás uvedl do tématu a do nejnovějšího vývoje. Paní předsedkyně, mnohokrát děkuji. Děkuji za příležitost, abych dnes mohl zajít do větších detailů. Nyní nejde o žádnou obecnou diskusi o Bazilii 3 a CRD 4. Chceme jasně říci, že bychom vás dnes chtěli informovat o situaci rozhovoru se stínovými zpravodaji a také bychom vás chtěli informovat o e, některých e, událostech, pokud jde o kompromisní pozměňovací návrhy. Já bych chtěl e, srdečně a poděkovat Julii Kric, která je mojí spolupracovatelkou a také bych chtěl spolu, poděkovat stínovým zpravodajům, stejně tak jako zaměstnancům sekretariátu. Děkuji za velice intenzivní práci při přípravě činnosti výboru. Bez této technické spolupráce na uh, úrovni uh, našich asistentů eh, bych uh, určitě nebyl schopen provést kvalitní práci. Takže srdečně vám všem za to děkuji. A třetí bod. Chci veřejně říci v tomto výboru, že jsem velice rád, že ministři financí se podívali na otevřené otázky a odpověděli na tyto otázky v rámci pracovní skupiny. Potřebujeme eh, rychlý společný postoj rady. Jsme velice rádi, že eh, existuje dohoda na úrovni finančních ministrů, protože my jako Evropský parlament chceme zahájit vyjednávání. A abychom mohli zahájit vyjednávání, potřebujeme v parlamentu i v radě společný postoj a dostatečné východisko tudíž pro postoj před vyjednáváním. Pokud jde o harmonogram a problémy v radě, eh, my budeme eh, prosazovat konsekventně svůj postoj a budeme se snažit o to, aby nejpozději v červenci se tato věc dostala na plenární zasedání. A proběhla celá řada schůzek k tomuto um, tématu. Včera na schůzce se stínovými zpravodaji jsme se shodli, že příští týden budeme mít každý den schůzku o technických otázkách a na konci štrasburského týdne bychom měli mít schůzku stínových zpravodajů o politických otázkách pravidelně pracujeme, spolupracujeme se stínovými zpravodaji a spolupracujeme také e, s těmi kolegy, kteří předložili většinu pozměňovacích návrhů postupujeme kapitolu za kapitolou, vyjednáváme o jednotlivých kompromisech a snažíme se eh, zachovat tu šíři, kterou jsme měli u zprávy z vlastního podnětu a také kterou jsme měli v rozpravách ve výboru. Dnes bych vás chtěl informovat o pěti základních bodech pokud jde o možné kompromisy. A v těchto pěti bodech jsme se dostali u kompromisů o krok dále. A za prvé, e, riziková váha. Myslím si, že všichni se vydáváme až na některé e, detaily stejným směrem. Udělování úvěrů malým a středním podnikům by mělo být usnadněno oproti návrhu z Bazileje. Usnadnění postupu pro malé a střední podniky spočívá v současné době na dvou pilířích. Tak je to tedy v kompromisech. Za prvé snížení rizikové váhy na asi 30 pro malé a střední podniky, pro úvěry pro malé a střední podniky. Někteří to eh, nazývají takzvaným balancing faktor. Jde zde o snížení eh, té váhy rizika ze 75 Dochází tedy ke snížení rizikové váhy u úvěru pro malé a střední podniky o třetinu. Další zásadní věcí je navýšení hranice. Víte, že jsme něco takového požadovali už ve zprávě. Komise požádala Evropský orgán pro bankovnictví, aby se podíval na souvislosti a různé možnosti. EBA sdělila, že v září předloží návrh. Nicméně, eh, pokud EBA nepředloží návrh do května, my otevřeme dveře bez ohledu na to eh, v zákonodárném procesu a navrhneme eh, z navýšení, zdvojnásobení eh, této hranice z 1 milionu na 2 miliony. A to především eh, z toho důvodu, že je to eh, nutné, nicméně EBA by měla přeskoumat, zda by mohlo dojít ještě k dalšímu navýšení. Je třeba, aby EBA jednala rychle a poselství, které chceme vyslat my, je, že nebudeme čekat, ale že chceme otevřít eh, dveře tomu, aby se ta hranice mohla zdvojnásobit na 2 miliony. Pokud EBA zjistí, že by bylo vhodnější eh, hranici ještě navýšit, potom může být dále navýšena. Dále, eh, riziková váha u malých a středních podniků. To byla tady ten první bod. Druhá kapitola, likvidita. Období hodnocení likvidních aktiv se snažíme stanovit tak, aby bylo efektivní a chceme poukázat na některá, některé skupiny aktiv, které poslanci považují za důležité. Zároveň prostřednictvím aktů přinesené pravomoci chceme postupovat i nadále. Chceme tedy, aby zde byly aktiv přenesené pravomoci. Zde jde tedy o efektivní období hodnocení a chci, aby e, návrhy jednotlivých poslanců byly už v této fázi začleněny do kompromisu. A zároveň zde chci zachovat akt v přenesené pravomoci třetí kapitola, o které už jsme vícekrát hovořili, to jsou eh, to je úprava regulace bonusů bankéřů. Je to strategická otázka. Je zde strategická otázka, eh, jak to bude vypadat při vyjednávání s radou. Výchozím bodem by měly být fixní limity odměňování manažerů. Návrh, který jsem předložil já, aby měl být převeden do postoje jedna ku jedné. Existují různé rady, eh, různé postoje, nicméně je jasné, že budeme muset vyjednávat s radou a my chceme vstoupit do vyjednávání s radou eh, s tvrdým postojem. Proto tento návrh jedna ku jedné eh, fixní limit. Čtvrtý blok, čtvrtou kapitolu, o které hovoříme, to je SIFIS po vyjednávání v Bazileji jsme navrhli eh, do, dodatečný, dodatečnou kapitolovou rezervu pro eh, systémově důležité banky. Eh, další kapitálová rezerva může představovat 0 až 2,5 Je to ta proticyklická rezerva. A poslední oblast kterou bych vám dnes chtěl představit, je diferenciace eh, regulace podle obchodního modelu. Prostřednictvím Bazileje nebudeme schopni eh, vyřešit otázku eh, struktury. Proto jsme se rozhodli a předsedkyně výboru souhlasila, že ve výboru v nadcházejících týdnech budeme mít vystoupení eh, bývalého komisaře a ten nám představí výsledky šetření své skupiny týkající se obchodních struktur a s ohledem na Bazilej, tak abychom věděli, co všechno Bazilej pokrývá. Bez ohledu na to, v současné době eh, se díváme na to, kde v bazilejské dohodě můžeme diferenciovat, aniž by zde došlo k nějakému ohrožení. Protože mým cílem je i nadále, i když se to nevšem líbí, aby regulace, kterou vypracujeme, eh, nebyla jenom něčím, co bude schrnovat to, co už existuje na úrovni jednotlivých členských států. My chceme regulaci, která bude zkrátka platit pro všechny. Chceme vytvořit vnitřní trh s finančními službami, je třeba, aby zde byly určité možnosti flexibility, nicméně hlavním cílem je mít vnitřní trh a nechceme dosáhnout dohody jenom v důsledku toho, že jednoduše zohledníme to, co mají jednotlivé členské státy. A chceme se tedy podívat na to, kde je možné diferencovat, aniž bychom nějak ohrožili výsledek. My se domníváme, že pokud jde o pákový poměr a pokud jde o NSFA. V těchto dvou oblastech je možné tímto způsobem postupovat a my předložíme návrhy týkající se diferenciace v těchto dvou oblastech. A podíváme se také na to, jestli existují jiné oblasti, kde by tato diferenciace byla možná tak, abychom i zde reagovali na některá přání kolegů, které se odrážejí v jejich pozměvacích návrzích. Eh, řekl jsem vám, že pokud je o postup příští týden, budeme mít každý den technické rozhovory a v pátek dopoledne budeme mít schůzku stínových zpravodajů, která bude politickou schůzkou. Tam se budeme snažit vypracovat, eh, odsouhlasit kompromisní pozměňovací návrhy. Slíbili jsme, že do středy nebo ve středu eh, to, co jsme dohodli na poslední schůzce stínových zpravodajů dále probereme, tedy do středy a ve středu bychom potom měli mít e, jednotný e, návrh, e, který rozešleme stínovým zpravodajům. Mám domluveno celou řadu schůzek s různými kolegy, kteří předložili pozměňovací návrhy. Co ale zatím nedělám, jsou schůzky s lobbysty a zástupci zájmových skupin zvenku. My se v současné době e, soustředíme na pozměňovací návrhy, tak abychom měli společný základ pro hlasování ve výboru. Pokud my budeme mít v parlamentu jednotný postoj, potom budeme teprve schopni efektivně vyjednávat s radou. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní se obracím za, na zástupce SND. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolego Karasi. Eh, už si do tohoto tématu investoval hodně práce. Nebylo to jednoduché. Eh, kolegové, kolegyně, eh, to zajímavé na této pracovní skupině stínových zpravodajů k této legislativě je, snad to tak mohu říci, jako někdo, kdo zná vyjednávání stínových zpravodajů. Zajímavé je ta společná vůle, která už je nyní vidět. A tato společná vůle nás povzbuzuje, protože se domníváme, že můžeme dosáhnout dobré dohody a že můžeme skutečně přispět ke zlepšení legislativy, eh, k odstranění eh, příčin krize a zároveň eh, se můžeme dostat ještě o krok dále, než jsme si třeba mysleli. My jako sociální demokraté už u některých dalších kolegů vidíme určitou podporu, především u Otmara Karase, jako u zpravodaje. Samozřejmě některé niance, o nich je třeba stále ještě vyjednávat, my je vnímáme jinak než jiné politické skupiny, ale na principech se shodneme. Eh, chtěl bych říci, že je jasné, že už neexistují žádné výmluvy. Bankovní sektor eh, se nemůže dále vymlouvat a eh, nějak vinu nebo břemeno přenášet na bedra daňových poplatníků tomu musíme učinit příkoří. S tím musí být konec. Existují živé diskuse o otázce, zmínil to také od Marka Ras, jakým způsobem, co nejprecizněji můžeme diferenciovat, jaký, jací aktéři ve finančním systému způsobují největší rizika a jací aktéři e, riziko nespůsobují. A tato diferenciace nás musí vést při e, vytváření nových požadavků. Ještě nevíme, jaký bude odpovídající nástroj. Víme, že um, rozvaha je důležitým uh, kritériem. Víme, že někteří navrhují, že je třeba rozdělit banky do jednotlivých typů. Pan zpravodaj má vlastní představu o tom, jak nejlépe diferenciovat. A samozřejmě zde existuje prostor pro další diskusy, ale já zde vidím eh, možnost se nějak dohodnout, eh, hovořit o kapitálových požadavcích, o řízení rizika, o eh, poměru financování, o požadavcích na likviditu a tak dále. To jsou všechno důležité věci. O těch musíme hovořit, ale je zásadní, že zde máme společnou vůli, že chceme diferenciovat mezi těmi, kdo přináší riziko a kdo nepřináší riziko. Potřebujeme samozřejmě zajistit odpovídající služby pro zákazníky, především pro malé a střední podniky. A potřebujeme se podívat na to, kdo způsobuje největší rizika. A zajistit to, aby se nikdo neschovával. Od Marka Ras má určitě pravdu, když říká, že e, tímto, touto legislativou nemůžeme e, vytvořit žádnou novou bankovní strukturu, ale můžeme ji připravit. A já si myslím, že to je velice e, důležitý úkol, který máme před sebou a který musíme naplnit. Uh, druhý bod. Žádné výmluvy. To platí také pro stále ještě otevřené otázky. Uh, CDR 3. odměňování, to je důležitá věc. Pan zpravodaj, a to vítáme, eh, je velice otevřen, pokud je o toto téma. A kolegové, kolegyně, tady nás čeká problém s radou. Už je to vidět. Rada není schopná jednat, pokud jde o toto téma, není schopná dodržovat svůj časový a harmonogram. A zdá se, že nechce řešit eh, témata, která zajímají veřejnost, eh, zda bonusy pro eh, bankéře jsou opodstatněné nebo nikoli, zda by měly být nějak upraveny, zda by měly být nějak fixní. Kolegové, já se velice těším na první veřejnou diskusi s radou k tomuto tématu, protože si umím dobře představit, že tisk i voliči budou mít velký zájem na této otázce. Budou chtít vědět, kdo tahá za který konec. A kdo převezme odpovědnost za které návrhy a kdo se bude snažit bránit kterým návrhům. Takže já myslím, že parlament, pokud bude mít dostatek odvahy, nemůže prohrát. Základní eh, bod je také to, že je důležitý dopad na reálné hospodářství. Nemůžeme si dovolit eh, to, abychom zde měli silnější požadavky, které eh, budou mít negativní vliv na malé a střední podniky. Je potřeba, abychom vytvořili prostor pro třeba řemeslníky, Hovořili jsme o tom také s Otmarem eh, Karasem, hovořili jsme o tom, jak tuto úpravu udělat tak, aby brala ohled na malé a střední podniky. Doufám, že se nám společně podaří to naplnit. A poslední bod, eh, jedním z důležitých témat od začátku eh, bylo to, zda budeme mít minimální nebo maximální harmonizaci. Spravodaj se vytvořil, vyslovil protože musíme mít společný právní rámec, který musí být dostatečně flexibilní a zohledňovat situaci v jednotlivých členských státech. Ano, s tím souhlasíme. Já se v každém případě těším na další spolupráci a toto je z mé strany pro dnešek všechno. Thank you very much. Uh, I'll Děkuji. Takže já už uzavírám seznam řečníků, protože zbývá půl hodiny. Takže já sama jsem stínová za zelené, potom mám a další eh, vidím další ruku. Chci připomenout, že se máme soustředit především na eh, stávající situaci ohledně kompromisních návrhů, eh, které by nějak schrnuly ty tisíce pozměňovací návrhů. Takže se budeme snažit v čase, který je nám vymezený, co mm, nejvíce toho vyřešit. Paní nehovoří na mikrofon. Slyšeli jste, co říkal zpravodaj. Za Alde bych chtěla říci pár věcí ohledně stávajících postupů prací. Za prvé ohledně malých a středních podniků my jsme spokojeni s těmi návrhy. Chci upozornit na skutečnost, že máme pozměňovací návrhy, které tam doplňují další doplňující mechanismy, eh, k, které se týkají variace eh, kapitálu tehdy, kdy riziková váha nebo úprava rizikové váhy nefunguje. A my máme e, stále je problém s vyvoláním více půjčování. E, článek 443a e, s makroobezřetnostními nástroji, kdy nemusí být používány vždy a všude. Co se týče návrhu ohledně likvidity, tam souhlasím s předloženými návrhy. Jsou tam jiné pozměňovací návrhy, které zatím ještě nebyly prostudovány, jako například můj pozměňovací návrh 97, eh, kde jsou určitá vodítka ohledně aktiv. A co se týče specifického aktu předložení těchto návrhů, je potřeba se zamyslet nad metodikou což taky zase souvisí s tím, co jste říkal o diferenciaci, pákovém efektu a NSF a, a e, dalších e, ustanoveních ohledně přeskumu mm, do, do, což je jaksi e, akt, který by měl být přijatý do roka a to by bylo eh, lepší tedy dostat do článku 402 spíš než 481. Tady může dojít k rozporu s jiným legislativním návrhem a e, e, aktem v přenesené pravomoci a teď je potřeba e, splnit určité termíny v rámci toho aktu přenesené pravomoci, aby tedy ta legislativa byla přijatá v tom potřebném pořadí. Takže je zatím jaksi nemáme plnou, plnou eh, legislativu v aktu v přenesené pravomoci, takže by bylo zvláštní, jestliže bychom eh, najednou už nemohli vlastně eh, sami přijmout určité ustanovení z důvodu pořadí. Článek 404 uvádí způsoby, jakými já bych si přála změnit pracovní postup v tuto chvíli a mysl, nemyslím, že definice týkající se eh, těch hm, pustních centrálních bank, že je dostatečný. Ten hm, návrh, nevím, jestli všechno, co je v článku 404 eh, plně na, naplňuje všechny ty podmínky, takže jsem předložila eh, první eh, dva plus jeden a myslím si, že potřebujeme spe, upřesnit definici dohody o nákupu po obchodu. A Co se týče bodu 404.5, nevím, jestli uvažujete o zapracování návrhu Filipa Lamberta 1061, eh, protože si totiž myslím, že není nutné omezovat eh, se na 250 nebo 50 milionů eur. Je to otázka proporcionality a to by mohlo, když tak projít v pozměňovacím návrhu 1061, což by bylo dostatečné a eh, Alde, skupina Alde by s tím byla takto spokojená. Ještě pár slov k otázce maxima a minima. Máme, zaznamenali jsme zase post, pokrok v oblasti makroobezřetnostních nástrojů, míří to, myslím, správným směrem a musíme mít určité možnosti k upřesnění eh, rizikové váhy uvnitř členských států, především v souvislosti eh, s, jo, s nemovitostmi, u kterých může docházet k určitým bublinám a je otázka, zda e, kontrola z, na úrovni Evropy má být ex ante nebo ex post. Je to, myslím, otázka ladění potom e, detailů do tří měsíců třeba nám můžou říci, že to není možné, takže e, tady my jsme vlastně rozděleni a obě vlastně ty skupiny jsou zklamané z toho, jak se to vyvíjí. Zvlášť bych chtěla zdůraznit otázku spojenou s pozměňovacími návrhy předloženými. Jo, toto je tolik, tedy co se týče našich pozměňovacích návrhů a další. Filip, děkuji, Sharon. Já chci především poděkovat Otmarovi. Já se velmi cením toho, jakým způsobem Eh, Otmar přestupuje k tomuto náročnému projektu, víme, jak složitá to je a cením si jeho otevřenosti a ochoty ke kompromisu. Takže dovolte, abych se dotkl několika bodů. Za prvé diferenciace. V poznacích návrzích eh, argumentujeme, že třeba rozlišovat mezi obchodním eh, modelem bank, prakticky jde o tři kategorie, na jedné straně SIFIS, dále základní banky a také spektrum a všechno, co spadá mezi to. Existují faktické si eh, doklady o tom, že existují kritéria, která by nám umožnila to rozlišovat a dále, že požadavky, které musíme čekat od těchto různých kategorií, nejenom u, eh, u likvidity a zadluženosti, ale také u kapitálu, by měly být rozlišeny. Ty požadavky měly být rozlišené, protože rizikové, rizikový profil těchto různých kategorií je odlišný. Takže no, Otmar, pokud by do toho chtěl vnést rozlišení, chce uh, trvat na tom, že nejde pouze o SIFIS, ale, tak, SIFIS, ale také o e, základní versus univerzální banky, které třeba nejen z hlediska likvidity a zadlužnosti, ale také kapitálu. Tedy. Takže o tom diskuse dále běží. Pokud o likviditu, e, LCR a NSFR, to, to má být přijato, pokud jde e, přes, pokud jde o aktiv přenesené působnosti. Souhlasím, Sharon, že cokoliv přijde na řadu první, mělo by stačit. Také vítáme restrikce u kolektivních investičních společnosti či nástrojů. Znamená, pokud se něco nepočítá jako individuální instituce, nemělo by se to počítat ani do eh, poměru likvidity u kolektivních eh, společností investičních. V tom bychom měli být konzistentní. Dále určitě trváme na tom, eh, na přijetí našeho poznacení 2015, kdy jištění pro riziko protistrany by nemělo spadat, by se nemělo počítat jako riziko likvidity. Dále zveřejňování, veřejné zveřejňování údajů. Tady nás asi vnímáte jako tržně orientované. My se vnímáme, že zveřejňování údajů může, transparentnost může vnést větší disciplinu na trh. A dále likvidita EBA právě vydala studii dopadu, která svědčí o tom, že většina eh, odvětví již plní 90 NSFR. To znamená, do toho cíle není daleko a my jim teď dáváme odklad na to, aby se dostali až na těch 100%. Neměli bychom, eh, neměli bychom se stydět na to tlačit, protože víme, že to odvětví vlastně již je praktickou cíle. A pokud je o eh, úvěry malým středním velkým podnikům, my bychom preferovali eh, řešit to tím, že rozlišíme pravidla pro zadluženost, kapitálovou likviditu u základních bank, fundamental banks, což jsou ty, které půjčují malým a středním velkým podnikům než abychom tady si hráli s, s poměrem rizika. A pokud ano, tak to musí vycházet z, z praktických eh, jaksi, důkazů o tom, že reálné riziko u úvěru malým a středním velkým podnikům je 50% nebo 75%, ať už to bude nastaveno jakkoliv, ale musí to vycházet z konkrétních podkladů, prokázaných, prokazatelných údajů. Protože samozřejmě malé a středně velké podniky máme rádi, ale nechceme tady vyprodukovat další bublinu. Dále vítáme zapracování našeho eh, pozměňovacího návrhu o benchmarkingu, ale byli bychom rádi také, pokud je o disclosure, o zveřejňování údajů, jak je dané riziko váženo různými hráči na trhu, různými subjekty. Takže opět, eh, aby se do toho vneslo více tržní disciplíny. Dále Kapitálové požadavky by asi měly být eh, napojeny na riziko daného modelu. Ehm, riziko eh, modelové vnímáme v jiných, které je řešeno v jiných částech legislativy, mělo by to být řešeno i zde. Pokud je o eh, kapitál, do, doporučujeme diferencovaný přístup, jak už jsem řekl, což neznamená, že bychom chtěli být pod úrovní Bazilie 3. Myslíme si, že ty základní banky, fundamental banks by měly být na úrovni Bazilie 3 univerzální banky výše a zbytek ještě výše. Rozhodně nechceme nějak rozvolňovat disciplínu pro základní banky, fundamental banks, ale měl by jim být zaručen, zaručeno nejpříznivější zacházení. Dále instrumenty COCOL. Byli bychom rádi, kdyby bychom eh, měli nějaký spouštěč tržní konverze Eh, na dostatečně vysoké úrovni eh, a ne někdy na začátku celého procesu, ne až prostřed krize. Dále pokud je o eh, proticyklický nárazník, poměr HD, dluhu k HDP, jaký dluh, veřejný dluh nebo celkovou zadluženost HDP, to je jeden z indikátorů, ovšem ne jediný. Měli bychom opravdu monitorovat bubliny v oblasti cen aktiv napříč všemi sektory. A proto asi potřebujeme diverzifikovanější přístup k těm eh, spouštěcím eh, mechanismům při tedy provádění proticyklických eh, nárazníků. Dále vážím si návrhu, že variabilní, variabilní odměna by neměla být vyšší než fixní plat. Myslím, že bychom měli navrhnout ještě další věci. Socialisté to už myslím učinili. Domníváme se, že něco jako 1 ku 40 by mělo být víc než rozumné, víc než přiměřené. Pokud tedy to chceme řešit rozumně, Jedna z věcí, které jsme zatím neřešili, stínové či paralelní bankovnictví, bychom rádi, kdyby eh, riziko eh, tohoto sektoru bylo omezeno, kdyby tam byl pevně nastavený strop nějak v té legislativě. Doufám, že k tomu se postupně dobereme v těch diskusích. Když si vezmu, u čeho jsme začali, domnívám se, že potřebujeme nějakou zásadní změnu, abychom dosáhli většiny u této důležité legislativy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Není Jean-Paul, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný, protože tady se jedná o veřejnou rozpravu, nejde o to probírat jednotlivé pozměňovací návrhy v detailu. Především bych chtěl poblahopřát a poděkovat Otmarovi za jeho práci. Ještě spousta práce ho čeká. Podporuji ho v celé řadě bodů, které tady zmínil. Nicméně mám trošku problém s eh, aktiv přenesené pravomoci. Zkušenost, kterou eh, mám s IFMD, ukazuje, že druhé stádium aktů v přenesené pravomoci umožňují různým lidem znovu otevírat diskuzi o tom prvotním textu. A to oběma směry. Čili lobbysté říkají, vy teď vlastně se spronevěřujete základnímu textu, protože tady zavádíte povinnosti navíc a žádají, aby se to ulehčilo. Takže já jsem eh, trošku eh, jaksi eh, udiven a myslím si, že co se týče LCR, tam bychom mohli si klást otázku, zda není potřeba i tady přistoupit ke spolurozhodování dřív, než bude vše definitivně stanovené. Myslím, že si to zaslouží úvahu vzhledem ke stávající zkušenosti z aktiv přenesené pravomoci. Jako nemine den, abych nedostával eh, dopisy o FMD eh, nebo abych nedostal nějaký dokument na růžovém papíře, že ničíme eh, finanční sektor a to je je dost nepříjemné, takže vyzývám zpravodaje i stínové zpravodaje, aby se nad tím zamysleli. Co se týče odměn, souhlasím se zpravodajem, a je to, e, taková dodateč, je to takové dodatečné vítězství pro mě, když Francie transponovala ustanovení Bazileje 3 o odměnách, upozorňoval jsem ministra financí, že ta transpozice není férová, že vyřazuje spoustu e, e, elementů a tak to dopadne, když se tam nechá manévrovací prostor a zatím se ty dveře jaksi více zavřely. To bylo dobré ponaučení. Děkuji. Děkuji. Korin? Yes, thank you very much. Děkuji. Také chci velice ocenit těžkou práci Otmara a, a způsob, jakým to zdárně řeší, kdy se snaží udržet tempo a současně eh, jak si se držet toho obsahu. Když se podíváme na vývoj v radě, zdá se, jako bychom končili v jakémsi koktejlu eh, v národních zájmů a přání a je nutné pohlížet na to z evropské perspektivy rozumným způsobem a současně udržet tempo. Čili myslím, že je eh, tam eh, velice dobré to ESRB, vaše návrhy o rezervě, tom, je, to je dobrý návrh. V jiných oblastech musíme jasně definovat eh, eh, RSR ESRB, její roli. V některých oblastech se mi zdá, že musíme si vybudovat vyjednávací pozici vůči radě eh, v souvislosti s ESRB a to v duchu našich parlamentních tradic jako v minulých letech. Chtěla bych zmínit tři věci. Za prvé ohledně DLCR, LCR eh, se specificky, co se týče legislativy, souhlasím s vámi, že musíme, eh, jak říkal Eh, taky Jean-Paul eh, tam eh, mít ten akt přenesené pravomoci, ale je důležité také, aby bylo součástí té revize mít vysoce kvalitní zabezpečení a a mít jasná kvalitativní kritéria se, se silnou rolí pro EBA, protože potřebujeme kvalitu a e, že návrh komise pokrývá uh, obligace a ne akcie, my, my obecně voláme pro vyšší kvalitě a to je součást toho přeskumu. Plně vás podporuji, co se týče toho předčíslení uh, e, a moderních změn. Uh, já si myslím, že v rámci toho přes, přeskumu musíme vzít v úvahu také veřejnoprávní banky, nebo ba, banky ve státních eh, sektoru, dále pak, co se týče SIFIS a způsobu, jakým e, zohlednit jednotlivé kategorie. Já to nechápu, ale vy mi to možná vysvětlíte, proč bychom měli členským státům dávat e, tu pravomoc stanovovat eh, nad TAIR 1 ještě 10% navíc. To byste nám možná mohl vysvětlit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní eh, Petr Simon. Petr Simon. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Karasi, za představení eh, kompromisních návrhů. Já mám dvě otázky. První se týká eh, rizikového vážení u malých a středních podniků. Vy jste řekl, jakým směrem by se to mělo vydávat. Vždy jste hovořili jenom o malých a středních podnicích. Eh, nicméně komise u otázky rizikového vážení zmínila malé a střední podniky, ale také osoby. A to má důvod. Samozřejmě je třeba zohlednit na tomto místě i e, jednotlivce osoby, protože i oni mohou podnikat. E, u, v mé zemi existuje, existují nejmenší podniky, které jsou vedeny fyzickými osobami. A e, často to nejsou až tak rizikové podniky. Myslím si, že musíme dát pozor na to, abychom nezapomínali také na tyto miniaturní podniky. Je potřeba, aby potom pro tyto podniky nebylo získávání úvěru příliš drahé a náročné. To je jedna prozba. A druhá věc, o které se zde nehovořilo. Já bych na to chtěl ale poukázat. Jedná se o půjčky na nemovitosti, úvěry na nemovitosti. Komise se zabývala rizikovějšími trhy. Poukázala na to, že trh s nemovitostmi je volatilní, že by tak udělování úvěru mělo být v této oblasti dražší. Já jsem předložil pozměňovací návrh a já bych byl rád, aby byl zohledněn při dalším vyjednávání o kompromisních pozměňovacích návrzích. Myslím si, že by, ale, že by totiž měl být Ehm, že bychom se měli postarat eh, také o eh, ty části trhu eh, s nemovitostmi, které jsou stabilní a tam to riziko snížit. Myslím si, že samozřejmě udělování úvěru nestabilním trhům není dobrá věc. Tam je potřeba být opatrný, ale zároveň je potřeba uvědomit si, že ne vždy je tomu tak na trhu s nemovitostmi. A myslím si, že eh, v dlouhodobém výhledu eh, bychom se měli snažit o to, aby trh s nemovitostmi byl celkově stabilnější, protože celkově pak náklady budou nižší. Perváš? Merci beaucoup. Eh. Děkuji. Mm, paní předsedkyně? Já znám kompetentnost od Mara Karase a ta je ještě znásobena, jestliže je počet pozměňovacích návrhů přes tisícovku. Já plně důvěřuji jeho schopnosti předložit rozumné návrhy pro jednání. Ale já neznám kompromisní návrhy, nepatřím mezi stínové zpravodaje, čili nemohu uposlechnout vaše doporučení. Eh, co se týče, kromě pěti eh, kompromisních návrhů, které zpravodaj zmínil, předpokládám, že během eh, vypracovávání stanoviska parlamentu budeme mít příležitost vracet se k jiným aspektům, které nepatří mezi těchto pět. A já bych chtěla zopakovat několik věcí, které považuji za zásadní a které by nutně měly být součástí takového prvního balíčku jasných postojů parlamentu. Filip Lambert se ptal na ten e, systém šedého bankovnictví. Ono to z kínového bankovnictví a ono to vyvolává otázku kolem Bazileje. A pak e, je otázka e, tedy toho shadow banking systém a otázka podmínek aplikace Bazileje na celý bankovní světový systém i přes Atlantik. A musíme zaujmout k tomu nějaké stanovisko. Druhá věc, kterou bych tady chtěla připomenout, to je taková, takové to optimální alokování kapitálu. Myslím si, že by byla chyba nechat projít tuto bazilejskou legislativu a ne napravit Eh, otázky spojené s využitím prostředků, které konec konců nejsou neomezené tady v Evropské unii. Podle našeho názoru efektivní bazilická legislativa umožňuje optimalizovat alokaci kapitálu a s tím souvisí řada pozměňovacích návrhů, které si myslím, že by také měly e, užitečným způsobem zasáhnout do diskuse. Já nebudu zacházet do podrobností, ale je to odkaz na celou řadu úvah, které tam v návrzích jsou. Třetí moje poznámky se týkají ratingových agentur. Eh, čili ratingové agentury my svým způsobem my nemáme možnost udělat prostě celkový screening a, a všechny reference ratingovým agenturám předložit, ale musíme definovat, co chceme od komise, abychom byli méně závislí na ratingových agenturách. Jinak budeme nekonzistentní v tom, co e, říkáme a v konkrétní aplikaci v rámci Bazileje. A poslední věc, pane zpravodaji, nehovořil jste o státních dluzích a to patří, myslím, mezi zásadní e, otázky, tedy způsob jejich integrace a e, integrace do výpočtů e, při aplikaci těchto textů. Děkuji, paní předsedkyně. Ole. Děkuji, Ole. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Otmaru Karasovi. Je to samozřejmě nesmírně náročná věc. Já budu hovořit stručně. Vy, eh, vy jste Otmara řekl, že nemá jít o jakýsi nákupní seznam, seznam přání eh, pro členské státy, ale na druhé straně jste řekl stabilizovat jednotný vnitřní trh a je třeba usilovat o vyváženost. Já si myslím, že někdy my zde v parlamentu máme jaksi řešení pro vše, které spočívá v harmonizaci, naprosté harmonizaci eh, v celé Evropě, ale to nepřinese stabilizaci vnitřního trhu. To v některých členských státech vyvolá potíže. A tyto a z těch členských států to potom bude přelévat ty problémy do dalších. Eh, proto si myslím, eh, paní předsedkyně, vy jste to vyslovila, ty flexibility, o které o které žádají alespoň někteří z nás, jsou zahrnuty v některých eh, z kompromisů, ale pokud by výsledek byl takový, že eh, budeme mít eh, rovné zacházení, ale takové, že vlastně nebudeme spokojeni, tak pak si myslím, že bychom se měli snažit zdokonalit ty kompromisy, tak abychom byli spokojeni o něco více. Platí tedy pro některé kolegy. Eh, pro mne, odkud pro zemi, kterou já, ze které já pocházím, je to naprosto klíčové. Eh, nechceme být dalším Islandem a proto eh, chceme ochranu. A je třeba, článě, tedy, je třeba chránit tedy členské státy. Děkuji, Elisa. Děkuji mnohokrát. Toto je opravdu obrovský úkol a já vám blahopřeji od Marek tomu, jakým způsobem jej zvládáte. Jenom velmi stručně bych se ráda dotkla několika aspektů. Za prvé, já si myslím, že je důležité to, že řešíte malé a středně velké podniky. Děkuji také za to, že, že jste alespoň částečně zapracoval můj pozměňovací návrh v této věci. Pokud je o SIFIS, to je opravdu klíčová otázka. Jsem trochu znepokojená tím eh, národním vnitrostátním rozměrem, nevím, do jaké míry to případně ohrozí fungování vnitřního trhu. Samozřejmě nám chybí ehm, podkladová legislativa, která nevznikla. A pokud jde o úlohu EBA, ESRB či jiné instituce, která by vykonávala kontrolu nad rizikem, že to vlastně naruší vnitřní trh, tak na to bych ráda upozornila. Jinak eh, vítám a požádal bych ještě o další posun u eh, kontroly eh, poměru proticyklického nárazníku a to, do jaké míry členské státy budou moci adjustovat a konkurovat na této bázi. Ráda bych také upozornila na dopady státních podpor, zejména je, jsou to mé poznací na 1462 1456, protože to je skutečně záležitost vnitřního trhu, a toho, jak řešit eh, masivní státní eh, podpory, které jsou dnes udělovány. Ráda bych také věděla, ne, pravděpodobně totiž zahrnete, když hovoříte o flexibilitě a uznávání obchodních modelů, eh, je zde problematika bonusových plánů a další věci, které jsou eh, důležité země pro velké země. A dále měli bychom velmi jasně řešit i otázku odměňování a také eh, daňových úniků. Proto bych byla ráda, kdybyste se mohli ještě jednou podívat na můj potenciál 44 o vykazování podle jednotlivých zemí, protože si myslím, že to je důležité z hlediska právě no, daňových úniků konkurence mezi jednotlivými státy v této oblasti. Eh, jinak vám tedy blahopřeji k dosavadní práci a mnohokrát děkuji. Děkuji, tím jsme vyčerpali seznam řečníků a nyní dávám slovo opět zpravodaji pro případné závěrečné slovo. Otmane, prosím. Paní předsedkyně, srdečně děkuji. Děkuji také všem řečníkům. Kvalita této diskuse a věcnost jednotlivých vyjádření je dobrým předpokladem pro to, abychom se dostali k nějaké dohodě. Nejde zde o nějakou práci, která by šla ruku v ruce s politickým profilováním. Jde zde spíše o snahu bojovat proti eh, krizi. Děkuji za váš styl tedy. Eh, já bych chtěl říct, že jsem na nic nezapomněl. Já jsem se záměrně soustředil na pět bodů, o kterých jsme doposud eh, hovořili detailněji. Kompromisní pozměňovací návrhy ještě ale nebyly dokončeny. Stále se na těchto kompromisních návrzích pracuje. Vždy, když víme se vydat, vytvoříme takovýto návrh a poté se snažíme připojit detaily Zabýváme se otázkami, které jsou ještě otevřené a, a samozřejmě se snažíme zohlednit co nejvíce pozměňovacích návrhů, tak aby vy ve svých politických skupinách jste poté mohli podpořit celý balíček. Včera jsme hovořili o tom, že pracovníci sektor, sekretariátu a moji spolupracovníci vypracují kalendář, ne pro naši práci, ale kalendář pro jednotlivé návrhy, tak abychom věděli, jak se ty jednotlivé návrhy překrývají tak abychom nestratili nějaký takový nadhled, přehled o celku. Ještě bych chtěl říci, že ty otázky, kterých jsem se nedotkl, nejsou otázky, kterými se nechceme zabývat. Eh, určitě to jsou otázky, o kterých budeme ještě hovořit. Eh, v každém případě sem spadají ty aktiv přenesené pravomoci. Nechceme, aby zde došlo k oslabení. Eh, nicméně jde nám o to, abychom byli schopni dosáhnout schody. Je potřeba, aby zde nedošlo k oslabení parlamentu. A Dohoda by nám příliš nepomohla ve chvíli, kdybychom eh, neměli jasno o potenciálních dopadech aktů v přenesené pravomoci. Já bych chtěl srdečně poděkovat také za tu otázku fyzických osob. O tom jsme včera hovořili. Jde zde o definici Já jsem eh, také pro veřejnost chtěl říci, že eh, se soustředíme na malé a střední podniky, ale samozřejmě jednotlivé fyzické osoby eh, mohou být také podniky. A jde nám zkrátka o to, abychom podniky stejně tak jako fyzické osoby podporovali. Eh, další otázka, která se zazněla, byla otázka na nemovitosti a riziko. Eh, tím se určitě budu zabývat. Myslím ale, že už bychom neměli pokračovat v diskuzi maximální versus minimální harmonizace. Myslím si, že potřebujeme co nejvíce harmonizace pro vnitřní trh, ale nemůžeme harmonizovat všechno. Potřebujeme tedy určitou flexibilitu a celý návrh, stejně tak jako většina pozměňovacích návrhů parlamentu i komise k Bazileji, musí zohledňovat různé bankovní struktury, stejně tak jako reálné hospodářství v Evropě. Pro mě, stejně tak jako pro ostatní, je důležité, aby flexibilita nesnížila harmonizaci. A flexibilita má být transparentní, má podléhat společným pravidlům a má také podléhat eh, rozhodování na evropské úrovni. Nepotřebujeme eh, flexibilitu, která by byla na národní úrovni, netransparentní a o které by se rozhodovalo za zavřenými dveřmi. A to znamená, že je třeba vždy eh, jednat v zájmu jednotného trhu, ne na úkor jednotného trhu. A to samozřejmě eh, úzce souvisí s flexibilitou a harmonizací. Děkuji. Thank you very much. Um... Mnohokrát děkuji. Myslím si, že jsme zde učinili dobrý pokrok. Samozřejmě se ještě objeví další kompromisní pozměňovací návrhy, ale v současné fázi je situace velice dobrá. Stále ještě počítáme s časovým harmonogramem, tak jak to naznačil zpravodaj. Nemáme nic pod bodem různé, takže končím schůzi a další schůze bude příští týden ve Štrasburku 17. dubna v 7 hodin večer.